Dear colleagues. Kolegové, dobré odpoledne. Rád bych, abychom přijali program. Jsou námitky, nejsou, dobře je přijat. A dovolte, abych přivítal prezidenta ECB Maria Draghiho, který navštívil eh, Evropský parlament na čtvrtý monitorovací dialog. Předchozí, jak víte, se konal 26. září a minulý týden také jsme i na plénu diskutovali s panem předsedou Trakem a parlament přijel drtivou většinou svou zprávu o ECB, která potvrzuje, že podporujeme monitorovací politiku ECB a uznáváme, že prováděcí opatření jsou v souladu s mandátem, to znamená cenová stabilita a Eh, ochránit eh, zónu před eh, inflačním rizikem a i ta rezoluce zdůrazňuje, že měnová politika musí mít ruku v ruce s dalšími aktivitami z dalších politik, jako je strukturální sociální reforma a potom i fiskální politiky. Také třeba reformovat od minulého monitorovacího dialogu, tak naše stanovisko se nezměnilo, i politická opatření mm, z března dále podporují finanční eh, podmínky a i eh, posilují oživení ekonomiky, které tedy eh, ekonomika růste pomalu, ale jistě. A 22.10. Eh, se sešla řídící vlád, eh, rada a zde pan Draghi řekl, že hodlej pokračovat až do konce března nebo do roku, do roku 2017 i dále, pokud to bude nutné. Zde jsou velká u, očekávání, jaká tedy opatření přijme řídící rada 8. prosince i pokud je odkup aktiv, a zde i eh, čekáme netrpělivě na aktualizované výhledy. Dnes pan předseda Draky bude hovořit o eh, perspektivách ECB, pokud jde o měnový vývoj a i se zaměří na dvě témata. Příprava monitorovacího dialogu a dopady ne negativních úrokových sazeb na ziskovost bank a fungování eh, mechanismu pro nekonvenční měnové politiky v EU. Takže to jsou dva důležité body. E, a pan předseda Draghi také i se zaměří na ekonomické a finanční důsledky Brexitu. Jaké to bude mít důsledky pro eurozónu? Zajímavá témata, velká očekávání také, pane předsedo Draghi, a máte tímto slovo. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane předsedo vážení členové a vážené členky výboru pro hospodářské měnové záležitosti, dámy a pánové. Jsem rád, že opět jste mě pozvali do Evropského parlamentu eh, vlastně týden po té, co na plénu jste diskutovali o činnosti ECB za rok 2015. Toto bude moje poslední návštěva v tomto roce, takže já myslím, je to dobrá příležitost, jak se zamyslet nad příštími výzvami Eh, v roce 2016 ekonomika eurozóny byla odolná, solidní i přes určitou nejistotu vyplývající eh, z ekonomického a politického prostředí. Eh, inflace postupně stoupala a měnový stimulus ECB byl klíčovým faktorem pro oživení ekonomiky. A dnes bych zaprvé se zaměřil na nadcházející výzvy na úrovni globální i na úrovni eurozóny a poté na žádost vašeho výboru také se zaměřím na nejistý dopad Brexitu a jeho dopady pro jednotný trh. Globální ekonomika by měla se dále oživovat, i když růst bude pomalejší než před krizí i když ekonomika vypadá solidně, tak přesto globální ekonomika eh, řeší celou řadu politických a ekonomických nejistot. V tomto kontextu, co eh, eh, se lze poučit ze zasedání Měnové banky a Měnového fondu a Světové banky, je, že měnová politika nestačí. Ta není schopna sama o sobě generovat udržitelný vyvážený růst. Abychom zvýšili efektivitu měnové politiky, tak je třeba provést i e, e, provádět fiskálně strukturální politiky, tak aby se posílil růst a byl více inkluzivní. Ekonomika eurozóny expanduje e, pomalým, ale trvalým tempem i přes neplahé dopady nejistoty, globální ekonomické a politické nejistoty. Takže tento trend směrem nahoru by měl pokračovat mm, a e, to také i díky našim e, měnovým opatřením. A to především díky našim nízkým úrokovým sazbám, díky příznivým podmínkám, pokud je o poskytování půjček, díky refinancováním, refinancování a díky tomu, že pořád odkupujeme aktiva, to vede k tomu, že se snížily náklady na úvěry z čehož těží podniky. Zlepšily se jim podmínky, pokud jde o uvěrování a pokud jde i o emise e, akcí či obligací. Men, také i menší firmy také z toho profitují, jak prostřednictvím nízkých nákladů na úvěry od bank a i díky vyšší kapacitě bank poskytovat úvěry, kdežto Větší firmy, firmy neustále se spíše snaží získávat finance na finančních trzích. Tyto podmínky podporují vyšší spotřebu a investice. Toto se odráží i na eh, lepším možnostech poskytování úvěrů domácnostem a firmám. Ale mm, stále, i když toto podporujeme, tak měnová opatření v eurozóně by mohla být ještě efektivnější. Nízký růst produktivity, problémy z minulosti, mm, to, co zdědilo bankovnictví, i omezený pokrok se strukturálními reformami, to jsou problémy, které je třeba okamžitě řešit. Toto by pomohlo i tedy mm, zaplnit to, eh, tu propast, která existuje a zvýšil by se růst, což by vedlo i k vyšší zaměstnanosti. Já jsem si vědom, jakou pozornost naši politici věnují právě této problematice. To znamená, po finanční krizi vznikla potřeba završit ekonomickou a měnovou unii a to se stalo téma číslo jedna v evropských debatách. Od té doby se ale podmínky změnily. Dnes Evropa se spíše zaměřuje na bezpečnost Oba e, projekty vyžadují, aby Evropa se spojila, jednala společně. Nicméně nezapomínejme, že Evropa bude lépe schopná se chránit, pokud bude mít silnou a odolnou ekonomiku. A pro tento účel mm, mm, bude muset hospodářská a měnová unie překonat e, slabiny, které vyplývají z toho, že není ještě kompletní. Jedna z důležitých lekcí z krize je, že dům postavený jen tak na půl nemůže stát. Solid, není solidní. Tudíž je třeba udělat pokrok v eh, dalších aspektech Unie, tak jak o tom píše zpráva pěti předsedů. Tento výbor hraje důležitou roli při tom, že zajišťuje větší odolnost finančního sektoru v EU a i e, v bankovnictví, e, e, v bankovní unii. Pro tento účel je třeba zajistit solidní pokrok v legislativě. Evropský parlament také bude hrát vůdčí roli v kontextu navrhované revize legislativních pilířů Single Rule Books, Book to znamená směrnice o eh, záchraně bank, eh, řešení jejich krizí a nařízení o kapitálových požadavcích a směrnice o kapitálových požadavcích. Nyní dovolte, abych se podíval na důsledky Brexitu. O to jste mě požádali, abych se na to zaměřil projevu. Takže jak pro eurozónu, tak pro Spojené království jednotný trh byl základním výdobytkem a velice pozitivním výsledkem. E, to znamená propojení evropských ekonomik. To umožnilo Evropské unii, aby na tom získala, aby byla efektivnější a lépe uspokojovala poptávku. V sektorech jako finanční služby, schopnost e, sloužit e, celoevropskému, panevropskému propojenému trhu, to je klíčové pro úspěch. Jednotný trh také umožňuje, aby firmy mohly e, e, těžit z toho, že ty e, různé lokální trhy v EU se doplňují. To je vlastně součást té evropské přidané hodnoty. A kromě toho volný pohyb osob zajišťuje, že každý může si hledat práci tam, kde se koncentruje hospodářská činnost a v důsledku Eh, efektu aglomerace a ekonomické klastry umožňují nabírat pracovníky z celé EU. Spojené království také profitovalo ze silných ekonomických a finančních pout, které existují na jednotném trhu. A vlastně více než 40 britských exportů tedy je ze zbytku EU. A na jednom trhu Spojené království bylo hlavním hubem pro eh, wholesaleové bankovní činnosti. Konkrétně ten jednotný pas znamená, že eh, banky, které jsou etablovány v eh, Spojeném království, mohou obsluhovat klienty ve zbytku EU bez toho, aniž by si museli vytvářet dceřiné společnosti v jiných členských státech a naopak, což znamená velké úspory, pokud jde o kapitál i likviditu. Pokud však z dlouhodobého pohledu riziko méně otevřené britské ekonomiky z pohledu obchodu, migrace a zahraničních přímých investic, pokud skutečně toto se stane pravdou, tak to bude mít negativní dopad na inovace a konkurenceschopnost a produktivitu a potenciální výkonnost ekonomiky, výstupy. A tento eh, vývoj eh, především bude mít dopad na britskou ekonomiku. To znamená, také, ale do určité míry bude to mít určité e, dopady, vedlejší dopady na eurozónu. Celkový dopad nicméně se bude lišit podle jednotlivých zemích, podle toho, do jaké míry obchodují se Spojeným královstvím. posud eurozóna e, jak si e, zatím odolává výsledkům referenda, a to i díky tomu, jak se na to připravily centrální banky a orgány dohledu na obou stranách kanálu. Výsledek hlasování referenda tedy vedl hm, k tomu, že eh, se zde eh, zvýšilo eh, riziko, ale ta reakce na trhu byla krátkodobá a v podstatě ty ceny aktiv se dostaly na původní úroveň velice krátce. A dále i ukazatel Eh, eh, ekonomického sentimentu a index eh, také klesly v srpnu a oživily se opět v září a v říjnu. Ve Spojeném království také i hospodářská činnost v podstatě odolala, protože i rostla poptávka, spotřeba. Zároveň je zde mm, nejistota, která ovlivnila investice a Libru především. Ekonomická činnost ve Spojeném království by se měla zpomalit. Je ale těžké odhadovat mm, přesně, jaké budou ekonomické dopady toho, že Spojené království vystoupí z Evropské unie. To především bude záviset na načasování, na Eh, vývoji eh, vyjednávání o vystoupení a tudíž je třeba, abychom měli jasno o tom, jak bude vypadat vyjednávání, tedy jak, a to co nejdříve, abychom mohli snížit nejistotu. Avšak dovolte, abych zde hovořil jasně. I když britské referendum vytvořilo nejistotu, pokud jde o zapojení této země na jednotném trhu, tak jednotný trh nemůže jít cestou zpět, nemůže se vracet zpět. Je zásadní, aby jeho integrita a homogenita pravidel a jejich eh, uplatňování, aby to všechno bylo zachováno. To také znamená, že nemůžeme jít zpět, pokud jde o regulační, eh, dozorčí, eh, monitorovací rámec pro banky a finanční Eh, a další subjekty na finanční trhu. To je to, co jsme přece posilovali od roku 2008. Vlastně je zásadní dále spíš posilovat a rozvíjet jednotný trh. V oblasti finančních služeb jsme udělali významný pokrok. Jednotný trh eh, finančních služeb nyní má oporu v takzvané single rulebook pro banky a ve společných orgánech dozoru v eurozóně. Jsme šli však ještě dále eh, při vytváření bankovní unie. Jak jsem řekl, nejsme na konci tohoto procesu. Například finanční integrace prostřednictvím plnohodnotné eh, kapitálové unie, tedy unie kapitálových trhů. To ještě může diversifikovat finanční zdroje pro evropské firmy a i se bude více posilovat Eh, privátní sdílení rizika, což přispěje k větší odolnosti evropské ekonomiky. Závěrem. Dovolte, aby řekl, že je docela pozbudivé vidět, že nedávné průzkumy ukazují, že eh, se zvýšila podpora evropské integrace od referenda. Naopak, eh, na rozdíl od toho, co, se, co někteří tvrdili. Zároveň třeba se ponaučit. To klíčová lekce je, že Evropská unie musí plnit eh, cíle, které chtějí občané, pokud skutečně chce opět získat eh, důvěru lidí. A je třeba řešit eh, rozšířený pocit nejistoty, včetně ekonomické nejistoty. A proto, ekonomický, proto evropský projekt potřebuje silné ekonomické základy pro eurozónu. To znamená posilovat oživení, zachovat finanční stabilitu a řešit eh, ještě ta slabá místa eh, hospodářské měnové unie. Děkuji za pozornost a nyní se těším na diskuzi. Thank you very much, President Já vám velice děkuji, pane eh, Draghi. A nyní tedy přistoupíme k otázkám a v první řadě pan Balc. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane prezidente, velice mne těší, že vás tu máme opět mezi námi. Když probíhal náš poslední dialog v září, tak se mé otázky soustředily na možné dopady Brexitu a náhled na dlouhodobé eh, měnové eh, dopady. Myslím, že asi budete souhlasit, že ta nejistota přetrvává a nyní tedy eh, čelíme ústavnímu referendu v Itálii, které proběhne v neděli. Premiér Renci eh, hovořil eh, tedy o této situaci, o možných dopadech a situace celého bankovního systému rozhodně není, eh, řekněme, pohodová a samozřejmě, že ta situace v Itálii té věnují pozornost nejen politici, ale také ekonomové a finančníci, Ostatně i dnes je ve Financial Times o tomto článek. Takže má otázka. Znepokojí vás možné dopady těch referent na stabilitu italského bankovního systému? A pak další takové význačné téma z minulého týdne Donald Trump se tedy objevil jakožto vítěz severoamerických voleb a zase do toho byla vznešena ještě větší míra nejistoty a nepředvídatelnosti. Tedy bude to mít určitě dopady na mezinárodní obchod, ale také na růst a finanční stabilitu v Evropské unii. Sdílíte tyto obavy a pokud ano, tak jak ekonomický růst a finanční stabilita budou tímto dotknuté? nebo budou dotknuty. Já vám děkuji. Co se týče těch eh, nedávných událostí, tak je poměrně jasné, že ta geopolitická nejistota se eh, stala určitým, mm, určitou oblastí zdrojů těch eh, nejistot. Nicméně takový model, který jsme tu zaznamenali až dosud, je takový, že tu bývají takové dost silné reakce eh, v tom krátkodobém horizontu a pak eh, následně ty eh, reakce tak nějak ustupují, což nás vede k závěru, přivádí k závěru, že tedy trh je asi odolnější, než by se očekávalo před několika lety a také, že ty finanční prostředníci jsou silnější, než byli před několika lety se všemi těmito oscilacemi na úrovni cen. Znamená to tedy, že eh, víme, co nastane v tom střednědovém měřítku? Ne, to rozhodně ne. Ty změny, všechny ty změny jsou opravdu podstatné a budou mít dopad na realitu nejen nadcházejících měsíců, ale i roku a proto tedy jen velice těžko můžeme nyní zhodnotit, jaký bude ten závěrečný výsledek. Nicméně určité věci víme, tedy co bychom nezávisle na to, k čemu dochází kdekoliv měli dělat. Tedy v první řadě měli bychom i nadále pokračovat s naší obnovou, aby se utvrdila aby se konsolidovaly vylepšení na volném trhu, přispělo se k vytváření pracovních míst. Za poslední dva roky to bylo několik milionů nových pracovních míst. Měli bychom v tomto pokračovat. A za druhé, nadále pracovat v oblasti jednotného trhu a posilovat jeho základy, základy naší unie. Za třetí, měli bychom zachovat finanční stabilitu a tady na této frontě došlo k obrovským pokrokům a nyní tedy bychom se k tomuto měli vrátit, k samotnému počátku, protože nesmíme zapomenout na ponaučení z té velké finanční krize. To v podstatě bylo takové protahování všech těch přerušení a porušování finančních nařízení, po, porušení nebo přerušení, ke kterým došlo po roce 2000 a to všechno následně vedlo k finanční krizi a my rozhodně nechceme, aby se něco takového zopakovalo. Tedy silný růst, pokračování na jednotném trhu a zachovat finanční stabilitu a pokrok, kterého se dosud dosáhlo a pokračování na v oblasti pracovního trhu. Pervanš Beres. monsieur Děkuji, pane Draghi. Já jsem vám předložila písemnou otázku Eh, která se týká fůze London Stock Exchange a Deutsche Börse. Eh, já si myslím, že je užitečné, aby centrální banka se k tomu postavila. Já bych ráda, abyste tomu věnoval eh, obzvláště pozornost této mé písemné otázce. A tady bych se chtěla vrátit k tématu, který jsme řešili minulý týden na plénu. A můj kolega Burkhard Palc opět ho tady zmínil, a to je dopad volby Donalda Trumpa a případné důsledky v oblasti měnové politiky a hospodářské politiky. Minulý týden jste nám odpověděl, že to je těžké teď nějak anticipovat a prověřovat a priori, jaký bude dopad eh, této volby a mm, případné zvýšení úrokových sazeb v USA. Ale nicméně, když jsme byli ve Washingtonu, Eh, během naší výroční eh, konference, tak bylo velice zajímavé, že všechny eh, ty nově vznikající rychle rostoucí ekonomiky si dělali starosti se zvýšením úrokových sazeb v USA s tím, že samozřejmě vůbec se neví, jaký by to mělo být dopad na ekonomiku. Mm, a zde já si myslím, že Evropa se ocitá ve stejné situaci. Já si nemyslím, že stav evropské ekonomiky a její odolnost, solidnost, že snad by eh, byly nějakým aspektem, kterým by se eh, americká centrální banka FED zajímala, když, zabývala, když bude zvyšovat úrokové sazby. A já se ptám, jaký to bude mít dopad na reálnou ekonomiku, eh, případné tedy zvýšení úrokových sazeb USA, jaký to bude mít dopad tady. Za druhé, měli jste možnost od volby Donalda Trumpa vůbec hovořit s vaším eh, kolegem, panem Berlankem, eh, ohledně mm, mm, vývoje regulace finančních trhů? Jaké jsou výhledy regulace finančních trhů? No, eh, Mluvil jste s vaším partnerem o možném vývoji legislativy, americké legislativy, a to především, že by mohli eh, spochybnit eh, Potret Act. Well, um... Ano, takže v první řadě nezapomeňme na to, že obnova ve Spojených státech je v jiné fázi ve srovnání s tou obnovou v eurozóně. Oni jsou v takové mnohem pokročilejší fázi. Uh, No a za tak odlišné situaci uvidíme tedy, jaká bude politika nové vlády, abychom mohli zhodnotit dopad na úrokové sazby. Nicméně tady nejde jenom o úrokové sazby, ale spíš obecně o ty takzvané finanční podmínky, tedy ta konstelace eh, úrokových sazeb směných eh, kurzů, eh, situaci na burzách a, a ceny kapitálových nástrojů a podobně. Takže mm, to budeme muset zanalizovat. Na našem setkání o měnové politice v prosinci se budeme věnovat různým možnostem, které umožní řídící radě zachovat eh, tu podstatnou úroveň měnové zprávy, která bude zapotřebí, aby se zajistila eh, udržitelná konvergence Ehm, inflace eh, na 2% v tom střednědobém horizontu. A k vaší druhé otázce tady odpověď je ne. My jsme ještě neměli příležitost eh, s, našimi part- s mým partnerem eh, z Federální rezervy um, hovořit o té nové situaci na americké scéně, nicméně brzy zhodnotíme to, jaké jsou názory nové vlády ohledně příslušného nařízení. Samozřejmě dojde k následným zasedáním na úrovni bazilejského výboru a také na nejrůznějších zasedáních zemí G. A uvidíme tedy, jaký bude postoj nové americké vlády. Děkuji. Děkuji, Ben Luke. Guten Tag, Herr Draghi. Ich werde... Dobrý den, eh, pane Draghi, promluvit německy. Dobrý den, pane Draghi. Chtěl bych vám položit otázku eh, k... Slyšíme se? Chtěl bych vám položit otázku eh, k programu nákupu eh, dluhopisu eh, korporátního sektoru CSPP, eh, který provádíte v ECB od září 2016. ECB oznámila, že bude zveřejňovat údaje o tomto programu odkupu asi se každý týden stavy těch cených papírů, které se nacházejí v šesti zúčastněných centrálních bankách nebo implementujících. Teď se ukázalo, že na webových stránkách těchto centrálních bankách jsou sice aktuální stavy, ale ta stará data z eh, těch předchozích týdnů jsou přepisována. Německá spolková banka a na dotaz odmítla ta starší eh, data dát k dispozici eh, žadateli. Já jsem se pokusil ve své funkci Evropského parlamentu, eh, poslance Evropského parlamentu získat ta historická a, eh, eh, sumární data a všech ostatních pět zúčastněných bank dala, dalo k dispozici tato data bez námitek. Německá banka to ale neudělala. Můžete to vysvětlit? proč Německá spolková banka ta data, která už byla zveřejněná a která sama zveřejnila na svých stránkách, nedává k dispozici eh, eh, zainteresovaným občanům a zasadil byste se o to, aby všechny eh, banky zúčastněné dodržovaly všechny, tedy stejné standardy transparentnosti tak, aby ta data byla k dispozici i v historickém pohledu? Děkuji. Já bych v první řadě chtěl říci něco k tomu korporátnímu problému. Byl to v podstatě úspěch. Podle údajů víme, že půjčování korporacím je nyní na stejné úrovni jako někdy v polovině roku 2011, to znamená narůstá. A myslím si, že eh, postupně tady se tato eh, hodnota navyšuje a dosahuje těch pětiletých úrovní. Já k té druhé otázce tady nemám konkrétní údaje, musím se na to podívat a pokud budete souhlasit, zašlo vám písemnou odpověď, abychom zajistili, že tedy to bude řádně odůvodněno. Můžu-li se ještě uh, zeptat k tomuhle? Nesouhlasil byste v principu se mnou, že všechny zúčastněné eh, národní eh, centrální banky eh, musí poskytovat stejnou úroveň transparentnosti občanům a že i Německá spolková banka by měla zveřejňovat stejná data, která dávají bez námitek k dispozici další centrální banky? Ano, tady mohu částečně souhlasit, nicméně důvody, proč k tomu tak nedošlo, to je třeba zjistit, takže kompletně dopodrobná vám to a zašlu písemně. Ano, to bych velice ocenil. Děkuji. Děkuji, Silvi Gula. Dobrý den, pane předsedo. Budu hovořit francouzsky, pane předsedo. Brexit, stejně jako volba Donalda Trumpa v USA a veškerá ta agenda, která zatím se nevyřešila, která se týká tedy řízení eurozóny. Já myslím, že to ve mně vzbuzuje stejnou otázku, a to je kolektivní agregovaná suverenita eurozóny, která sdílí stejnou měnu. A e, lze se na to podívat i z pohledu kontrol e, které, e, a nástrojů, které máme, které by mohly ohrozit finanční stabilitu, i z pohledu ziskovosti našich bank, i z toho, že je velice strategicky důležité, abychom měli autonomní bankovní systém zde. Dvě konkrétní otázka. Zdali ECB eh, pracuje s touto otázkou a případně eh, lze vést nějaký eh, hlubší dialog s vaším týmem, tedy taková ta mm, reflexe strategického charakteru. Velice často s, vými, s vámi jednáme technicky, to, to si ceníme, ale strategické diskuze o suverenitě. A myslíte si, že v nějakém okamžiku by nebylo užitečné, aby Evropská rada, tedy šéfové vlád a států různých zemí, kteří často nevidí věci kolektivně, nebylo by vhodné upozornit na tento problém, jak vy jste jednou řekl, v, že teď ten globální světový kontext je plný turbulencí. Thank you. Um, Děkuji vám. v nadcházejících měsících a v průběhu budoucích jednáních po výsledcích britského referenda se určitě objeví otázky svrchovanosti v nejrůznějších oblastech našeho platebního rámce, rámce infrastruktury, clearingového systému a tak dále. To znamená, budeme se muset zaměřit přesně na to, jak to strukturovat všechna tato témata. Nicméně jedna věc je jasná. Máme tu lokační politiku pro platební systémy, ale ne pro makroinfrastruktury, ale to se netýká svrchovanosti Británie ani Brexitu, prostě stávající směrnice EMIR jak si neumožňuje kompetence ECB. Pokud by se situace změnila, to by museli legislátoři, tedy vy, udělat buď změnou směrnice, anebo změnou statutu ECB. Nyní obecněji eh, k tomu, co říkáte, ano, tady určitě budou různé otázky, které se týkají svrchovanosti. Nicméně to je takové obecnější téma. Pokud si přejeme postupně obsáhnout ty nejrůznější zranitelnosti měnové unie, budeme muset vyřešit tuto otázku, tedy do jaké míry mohou země lépe reagovat na požadavky a potřeby jejich občanů, když budou soustředovat zdroje a sdílet svrchovanost v oblastech, o kterých které považují za nezbytné, a nebo když každý prostě půjde svou cestou. To je taková otázka, kde odpověď je taková, že čím je to e, svrchovanější, to může být problém a větší efektivita bude představovat jít společnou cestou. Myslím si, že to je ta praktická, pragmatická perspektiva, na které zakládali i naši vlastně Eh, otcové Evropské unie. Děkuji, Mariza Matyáš. Děkuji, pane předsedo. Pane Draghi, my jsme tu již eh, hodněkrát hovořili o Brexitu, o možných dopadech na eurozónu, na jeho stabilitu, dopad na Evropskou unii. A Nyní tedy mám příležitost vám položit tu otázku přímo, takže ji využiji, protože si myslím, že se nemůžeme jenom dívat na otázky Brexitu jako takového, ale i na interní záležitosti. A za posledních měsíců jsme zaznamenali obrovské spekulace o tom, zda bude pokračovat ano, ano či ne ten program Quantitative Easing po březnu. Jak víme, tento program byl jednou z těch eh, málo politik, které podporovaly ekonomiku a bohužel my víme, že i ty jeho přínosné dopady byly do určité míry sabotovány pod výmluvou konsolidace a rozpočtových procyklických politik. Ale také víme, že zapojení centrálních bank při nákupu veřejných zadlužení Ehm, vedly k zhoršení situaci ekonomik, jako třeba té portugalské. Pokaždé, když ECB vysl, vyšle nějaké jasné sdělení, tak výsledek toho je nestabilita kdykoliv, když hovoří o jistotách, tak výsledek je opak, tedy nejistota na trzích. To znamená, že to ještě rozšiřuje, vyživuje ty nejistoty, které přispívají k tomu, že se splní ty nejhorší scénáře. Takže pane Draghi, já využiji této příležitosti, abych zjistila, jaká je, jaký je postoj ECB. Vy jste tu již opakovaně řekl, že ten program se zachová, dokud nezaznáme nějaké trvalé zvýšení inflace pro což bude zapotřebí ekonomické obnovy a nenastalo ani jedno, ani druhé. Takže se ptám úplně nejpřímější cestou, proč ještě nebylo oznámeno ze strany ECB, že se bude pokračovat s programem Quantitative Easing od března, protože v opačném případě se tu budou rozrůstat periferické ekonomiky a o tom víte vy mnohem víc než já. Děkuji. Takže při odpovědi na vaši otázku uh, ještě jednou uh, zkonstatuji, že naše měnová uh, politika, respektive zasedání k ní v prosinci, posoudí různé varianty, které umožní řídící radě zachovat ten vysoký eh, stupeň měnového přizpůsobení, který je nezbytný k eh, zajištění eh, trvalé konvergence inflace k úrovni pod 2% nebo blízko k němu ve střednědobém horizontu. Takže budeme muset vyčkat. To znamená, že je před námi ještě další měsíc nejistot. Not one month, few days actually, but...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 Pokud eh, pan Draghi nechce odpovědět, tak je to asi eh, z toho důvodu, že ty byly opačná tvrzení. Vy už jste několikrát řekl, že by to byly ty důvody, které by vedly k nepokračování programu, ale ani jeden z nich nebyl splněn. Takže já nechápu tady toto vzduchoprázdno, ani občané to nechápou, vede to k nestabilitě v eurozóně a v podstatě ty nejistoty přetrvávají. No, ne, nevnímáme to obdobně. Nevnímáme to stejně tohle rozhodnutí řídící, rady, rady, které bude přijato v eh, prosinci a podmínky toho eh, rozhodnutí, pokud jste naslouchala těm eh, slovům, která jsem říkal, jsou stejné, jako jsem říkal předtím, jestli chcete, můžete, můžu to zopakovat. Na našem zasedání měnovém v prosinci bude posuzovat různé varianty, které umožní řídící radě zachovat tu eh, vysokou eh, úroveň měrového přizpůsobení nezbytnou k zajištění trvalého eh, přibližování se inflace k úrovni pod 2% nebo blízko k ním ve středodobém výhledu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem položila politickou otázku, vy jste odpověděl administrativně. We will see very soon. Um, Molly Scott Cato. Thank you very much, President. Takže uvidíme. Moris Kotkato, děkuji. Já jsem eh, britská zelená poslankyně, takže vždycky jsem eh, byla proti tomu, aby Británie vstoupila do eurozóny, a to z politických důvodů, protože jsem se obávala, že nebude dostatečně politická opora, pokud jde o, koherentní eh, soulad mezi různými členskými státy na podporu silné měny. Nicméně situace s Brexitem mě donutila k eh, novému posouzení situace. A jakkoliv eh, někdo má rád Libri Šterlinku jako většina a Britů, tak eh, myslím, že se musíme zamyslet znovu, protože rozhodnutí o opuštění EU, eh, e zejména z jednot, a jednotného trhu, eh, podkopalo mezinárodní stabilitu Šterlinku a Standard a Poor's nám pohrdili zničením, tedy zrušením statusu rezervní měny, takže to by mohlo podpořit eh, stabilitu eura, i když eh, to bude eh, tak trochu kontraproduktivní, že se stáhne hlavní finanční centrum z EU. Já si myslím, že euro bude slabé, dokud nebude mít dostatečně silný politický základ, ale a je třeba posoudit toto. Já chápu, že do vaší pravomoci to nespadá, zatímco politický základ spadá do naší Eh, pravomoci. Ano. Co si myslíte o eh, možné nezaměstnanosti v City po té, co bude odpojená z evropského eh, vypořádacího systému plateb? My musíme mm, ovšem mít podporu občanů. Já bych se chtěla zeptala, zeptat, co si myslíte, že bychom měli jako politici dělat lépe na obhajobu v argumentu pro eurozónu, zejména vzhledem k nárůstu Eh, krajně pravicových extremistů, kteří eh, jsou proti jednotné měně. Co si také myslíte o dopadu eh, v Libry na, tedy to, že tedy v Brexitu na stav Libry, co si myslíte na její statu, o jejím statusu jako rezervní měně a co si myslíte o tedy stavu britského finančního sektoru v, v případě, že Brexit skutečně proběhne? Ptáte se mě na spoustu zajímavých, a obtížných otázek. A jsou to otázky, eh, které, eh, jak eh, sama říkáte, já možná nejsem ten nejlepší člověk, kdo by je mohl zodpovědět. Jsou tak trochu mimo moji působnost. Na řadu těch otázek je ale jedna odpověď. Nevíme. A nevíme, protože eh, musíme zjistit, jak nakonec eh, dopadnou ta eh, vyjednávání a jak dlouho budou trvat. Je zřejmé, že čím déle budou trvat, tím větší nastane nejistota. Zamyslete se na, nebo ještě to vezmu jinak. Stavující situace a situace v posledních letech se vyznačovala tím, že londýnská city byla schopná eh, realizovat nejvyšší úspory do rozsahu eh, pro eh, průmysl finančních služeb po New Yorku na světě. Jak se tohle změní? To nevíme. Obnoví se tohle někde jinde? Nevíme. Ty značné přínosy, eh, které mají takové úspory z rozsahu eh, pro Evropskou unii, pro Velkou Británii, zopakují se někde? Nebo dojde k eh, přechodu k migraci do Spojených států? Nevíme. Tohle jsou všechno otázky, kterými se zabýváme, ale také bychom měli říci, že hledáme koncept, ve kterém by britská vláda by eh, se eh, podělila o své názory a plány s britskými občany, abychom znali její názor, ještě než budeme schopni my se eh, vyjádřit k tomuto. Děkuji. Děkuji, Ano, děkuji, pane předsedo, budu mluvit italsky. Ne, nedávné eh, eh, tedy referendum v Itálii, nebo toto referendum v Itálii, také tam se hovoří o eh, tom, mm, takže kolem toho minulý týden jsme slyšeli prohlášení ze strany kandidátu, kandidáta strany Svobody, který má více než 50% v sondážích a to, že v případě, že Evropa by měla jít touto cestou, která bude velice centralizovat moc, hm, tak Rakousko, tedy v Rakousku, pardon, referendum ukazuje, že se bude eh, snažit spořádat referendum o setrvání v EU. Takže to je osoba, která přinesla eh, toto prohlášení a ta má v veřejném mínění více než 50%, takže může se dostat do vlády v Rakousku. Tak já se ptám, zdali ECB také i připravuje se na takovéto scénáře, že z něj jiné země, třeba Rakousko, hm, tedy země, jiné země z eurozóny, že třeba rozhodnou v nějakém referendu, že opustí EU. A takže vlastně prolomí se ta měrová unie. A poté rychlá otázka ještě týkající se banky Bank of Italia, tedy mm, italské centrální banky. Tam chtěla bych vědět, pokud v případě Eh, problémů eh, se zvyšováním kapitálu v bankách, zdali byste využili nějaký ten systém podle evropského nařízení, protože bohužel teď máme evropská pravidla pro řešení krizí bank, ale tam se zdali ECB hm, zvažovala eh, nějaké jiné řešení, aby jsme se vyhnuli tomu, že by došlo k hm, k nějakému takovému krachu, protože u nás ta situace banky skutečně systémového charakteru. Děkuji. Děkuji, tak na vaši první otázku. Řeknu obecně, že bych se zaměřoval na jednu zemi, že vidíme, že rostoucí podpora pro euroskeptické strany v posledních letech, tak navzdory ní Průzkumy veřejného vidění ukazují, že občané nejsou eh, proti rozhodování na evropské úrovni jako takovému. Vypadá to, že říkají něco jiného, že by chtěli, aby Evropská unie se soustředovala na eh, ty hlavní věci, které je tíží. Na ochranu eh, před hospodářskými bezpečnostními riziky a na hledání řešení pro problémy s jasným nadnárodním rozměrem, jako je migrace nebo bezpečnost, eh, teror, klimatické změny. Občané do značné míry zůstávají naklonění společné měně i v eh, dobách obtížných. Lidová podpora euro eh, během krize zůstala vysoká, ale podpora pro národní a evropské instituce se eh, významně snížila v posledních několika letech. Takže se zdá, že eh, kritika občanů je odráží eh, touhu po silnější vazbě na odpovědnost v evropském rozhodování. Pokud jde o e, změny názoru evropských občanů, tak my samozřejmě musíme e, zjišťovat, jestli tyto změny budou střednědobé nebo dlouhodobé. My za sebe se můžeme snažit zavést politiku, která posílí obnovu a zlepší podmínky na trhu práce a zajistí dlouhodobou měnovou stabilitu. A, a k těm italským bankám, to se dostávám ke druhé části vaší otázky ECB nepředpokládá, ani by to nespadlo do její působnosti, že by eh, zasáhla. Máme eh, tady unijní pravidla, směrnice a nejlepší příspěvek, který může ECB vykonat eh, k tomuto procesu, je postarat se o to, aby dohled a regulace byly dobře nastavené a, provedené. Děkuji. Děkuji. Bernard Monod. Pane předsedo Draghi, dobrý den. Dvě hlavní témata. Program mm, mm, tak RUT to má financovat eh, produktivní ekonomiku a má to nahradit ty nedostatky z 90. let, eh, takže teď Kromě eh, tomu, jaké, co dává bankám ECB, mm, takže Eh, já se ptám, ale zdali skutečně jste splnili ten konečný cíl, to znamená pomoci podnikům, máte k tomu nějaké konkrétní eh, čísla a potom ten mechanismus jednotného dohledu jeho řízení. Takže vzhledem k kritice eh, účetního dvora, hm, co si myslíte o hm, této zprávě účetního dvora? Zdá se, že prostředky nejsou dostačující a mm, není možné tedy provádět tu dozorčí činnost a váš tým často je příliš zahlcen nebo desorganizován dokonce a tedy často ECB spíše spolehá na národních orgánech dozoru takže vlastně obcházíte tento pilíř. A druhý pilíř dohledu je neaplikovatelný, jak nám ukazuje italská krize nebo krize Deutsche Bank. A třetí pilíř v podstatě ten nikdy nevznikne, protože ho Němci nechtějí. Takže pro patrioty tedy ten systém dozoruje eh, selháním, krachem. Tak proč nevrátit eh, opět členským státům jejich suverenitu nad dohledem nad bankami? Děkuji za pozornost. First answer is that uh, actually our um, Moje první odpověď je, že ty programy Filter a Corporate Bonds do značné míry eh, dosáhly eh, svůj eh, cíl a sice financování reálné ekonomiky. To roste neustále a vracíme se na úroveň před pěti lety. Program těch firmních dluhopisů Tam často dostávám otázku, jestli naše politika nedává přednost velkým firmám. Ne, nedává. Tento program vytvořil prostor v bankách, tak aby mohli půjčovat více malým a středním podnikům. A to vidíme v datech eh, měsíc za měsícem. K té druhé věci, která se týkala eh, zprávy Evropského účetního dvora. Musím říci, že si eh, té zprávy velice vážíme. Je velice užitečné řešit některé ty eh, obavy, eh, které se řeší tedy v té zprávě. Máme tady takový čerstvý pohled na to a ukazuje se, eh, že jsou tady určité oblasti, kde je prostor ke zlepšení. Když tohle říkám, tak bychom neměli eh, zapomenout, že sem je mimořádný výsledek, protože vytvořit eh, v jednom systému dozor pro 19 zemí a já nevím kolik tisíc bank za dva roky, to si myslím samozřejmě, že je skvělé, ale samozřejmě já jsem zaujatý pozorovatel, takže si to eh, podle toho posuďte. My souhlasíme s eh, závěrem Evropského účetního dvora, že se sem potřebuje eh, prostředky, takže se sem určitě potřebuje víc peněz a my povedeme debatu na řídící radě velice brzy, ještě do konce roku k této věci. Tady zcela eh, souhlasím tady s Evropským účetním dvorem v jeho vnímání. Evropský účetní dvůr také poukazuje v tomto kontextu na věc, eh, na kterou jste poukázali vy. A sice, že ty inspekce provádějí především eh, příslušné národní úřady. Ono musíme pochopit, že pokud najmete tisíce a tisíce lidí za krátkou dobu, tak pravděpodobně uděláte velké chyby. Teď eh, jsme byli přes tisíc lidí. Takže eh, je tady určité sdílení mezi ECB eh, a národními orgány při těch inspekcích terénu. Ale musíme chápat, že se sem není jenom ECB, ale ECB a národní mm, příslušné orgány. My můžeme postupně zvýšit počet těch eh, inspekcí eh, v on-site, těch tedy v terénu. Prostě tady eh, jde o to, že ECB není jenom jedna centrála Frankfurtu. ECB má historii pravomoci a, a odborné znalosti na to, abych mohl být velmi kompetentní. Také nesmíme pomíjet, že ty společné inspekční týmy, i když je vedou příslušné národní orgány, anebo jiné složky. Jsou také složeny z eh, různých národností. Jsou tam inspektory z Německa, a kteří eh, řeší banky v jiných zemích, stejně tak jako inspektoři z Itálie a z Francie. Takže není eh, třeba, aby tam byl někdo z Frankfurtu, kdo bude zaručovat jejich nezávislost. Ale každopádně. Říkám, že tohleto konstatování je eh, další eh, užitečný eh, bod, který by nám mohl pomoci zvýšit počet inspekcí mimo Frankfurt. Je tady celá řada věcí, které se k tomu dají ještě říci, ale až se na ně zeptáte, tak je řeknu. Děkuji, Danota Hibner. Děkuji mnohokrát. Já mám dvě otázky. Jedna souvisí s Unii kapitálových trhů letos. Možná budou prvotní výsledky, nebo možná už eh, nějaká legislativa a můžeme zahájit proces eh, přispívání ke změnám eh, ve struktuře ekonomiky. Asi nedojde rychle k přesunu od bankovního financování, ale může začít určitý vývoj. Já bych se chtěl zeptat, může se na to můžete dívat také eh, z makroobezřetnostního hlediska a také z hlediska efektivity, efektivity měnové politiky. Já nevím, eh, jestli už se zamýšlíte FCB e nad tím, co by eh, Unie kapitálových trhů mohla znamenat pro měnovou politiku. A potom druhá otázka. Čas od času tady slycháme, že ECB eh, e už možná nebude mít jaké eh, dluhopisy nakupovat. A ten eh, práh minus 4%, pokud jde o, ten, o ty výnosy, to je něco, co si stanovili sami. Můžete se tím znovu tedy zabývat. A spíš bych se zeptala, jestli byste mohl vysvětlit ten proces, v jaké jsme fázi a jaká je skutečná situace. Děkuji. Děkuji. K té první otázce. Jedna ze zkušeností, které máme eh, z eh, velké finanční krize, je, že by bylo mnohem lepší mít různé cesty pro eh, promítání naší měnové politiky do reálné ekonomiky a nespoléhat se výlučně na cestu přes banky, jak jsme to museli v krizi dělat. Protože cesta přes banky představuje, nebo dřív představovala více než 80% zprostředkování. Tehdy teď to trochu kleslo. A samozřejmě máme také změnové, nebo kdybychom měli změnové politiky, ehm, z pohledu měnové politiky ehm, k dispozici také tu cestu přes kapitálové trhy, tak by to bylo velice důležité. Možná, že se k tomu eh, vrátíme ještě eh, během toho slyšení SRB, ale když eh, se přesouváme tedy ke kapitálovým trhům, tak se přesouváme k nebankovnímu sektoru, k šestínovému bankovnictví. A při tomto přesunu bychom se měli zamýšlet nad tím, jaká je tady obezřetnostní regulace. Jaký je tady regulační rámec? A to se netýká a nutně e, promítání měnové politiky, takže souhlasím, že bylo lepší mít e, dobře funkční, e, funkční kapitálový trh, pokud nebude rozstříštěn. A tady je třeba přijmout v nadcházejících měsících a letech kroky. Abychom měli jeden kapitálový trh, musíme překonat tu rozstříštěnost, která tam je. K té druhé otázce. Myslím, že jsem mnohokrát řekl, že eh, tento problém řešíme. Že náš program je dostatečně eh, flexibilní. A, eh, můžeme ho revidovat tak, abychom zachovali ten značný stupeň měnového přizpůsobení, který je nezbytný k dosažení našich cílů. Děkuji. Děkuji, Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. Pane Dragi, Evropská centrální banka několikrát naléhavě apelovala na rozpočtovou politiku na úrovni EU, která by byla přátelštější vůči růstu. A dnes jste, pane Draghi, znovu naléhal na tento bod. Řekl jste, že měnová politika nemůže být eh, jediná záležitost, na které se pracuje. Potřebujeme organizační a strukturální politiky, které posílí růst. Nicméně je tu určitá novinka. Evropská komise právě navrhuje rozpočtovou politiku pro příští rok, která bude mírně expanzivní. Takže já kladu otázku, zda toto považujete za pozitivní vývoj, který odpovídá těm apelům Evropské centrální banky a zda ten navržený objem 0,5 HDP Zda to považujete za dostatečné pro stimulaci růstu? A ještě, co se této otázky týče, chci poukázat na to, že Evropská komise uznává to, že rozpočty, které odsouhlasila pro příští rok, nevedou k té expanzivnější politice, ale k politice, která bude ještě restriktivnější a tím to takhle vlastně vyzvala členské státy, aby zašly ještě dále v těch svých rozpočtových politikách. Takže já kladu otázku, zda by bylo vhodnější, aby členské státy měly větší rozpočtový, um, rozpočtovou marži, aby mohli jaksi vyhovět tomuto apelu Evropské mise. Děkuji. Thank you. Thank you. Děkuji. Bereme na vědomí sdělení komise směrem k pozitivní fiskálnímu postavení EU. A my jsme řekli, že proto, abychom mohli plně těžit z opatření měrové politiky, tak je třeba, aby i ostatní politické oblasti k tomu více přispěly také jak na úrovni národní i evropské. Fiskální politiky by měly podporovat evropské oživení ekonomiky, ale také musí i respektovat fiskální pravidla EU. Souhlasíme eh, s tím, že komise zdůrazňuje složení fiskální politiky. Několikrát jsme řekli, že země by se měly snažit o eh, složení fiskální politiky, které bude více prorůstové. A koncepce to je v tom sdělení komise. Eh, koncepce tedy toho fiskálního postoje EU, pokud správně Eh, interpretováno. To by mohlo pomoci eh, politickým diskuzím, ale není to nic závazného pro členské státy, protože členské státy pořád jenom musí respektovat pakt stability a růstu. Členské státy připravují rozpočtové plány na rok 2017 a eh, tam tedy mm, se snaží nastolit rovnováhu mezi agregovanou stabilizací a potřebami udržitelnosti. Jak i zdůrazňuje komise, eh, to, jak eh, eh, člen, členské státy přispívají, to není optimální. Takže často ty plány členských státy, států nejsou v souladu, musí tedy přijmout další opatření, aby respektovali fiskální pravidla a v podstatě jiné státy zase by měly více využít ten prostor, fiskální prostor, který jim je k dispozici. A my mm, tedy podporujeme komisi, že je třeba více čerpat z, eh, z, eh, z Junckerova plánu EFSI a zde apelujeme na Bílou eh, knihu EU, kde se hovoří o tedy termínu březen 2017. Pokud je o měnovou unii. Markus Ferber. Ja, vielen Dank. Děkuji. Pane prezidente, já bych měl dvě krátké otázky. Za prvé, eh, mm, nakládání s ohroženými úvěry v zahraničí. Vy jste ve své zprávě z loňského roku eh, říkali, že evropský bankovní eh, trh je ohrožen nesplácenými úvěry do značné míry a zdá se, že v Evropě není žádný funkční trh s těmito ohroženými úvěry o ohroženým nesplácením. Co se děje na úrovni regulátora? Proč jste od e, roku 2016 zahájili e, prostě k tomu konzultační řešení, až když ta otázka už je známa delší e, dobu. Potom aktuální grafika na, vaší, na vašich stránkách ukazuje, že od léta 2000, eh, nebo že jsme se dostali eh, na úroveň roku 2012, eh, pokud jde o úroveň denních úroků. Máte tady nějaký důvod k obavám? Nevidíte také problém s tím, že u vás největším dlužníkem je Itálie a po ní Španělsko? Myslíte si, že ty úrovně tam jsou přiměřené? Thank you. Děkuji. K MPL zde s vámi souhlasím. Ano. Důvod nebo způsob, jak. Za prvé, je to problém, který je třeba řešit eh, způsobem přesvědčivým a pevným. Pokud se řešit nebude, tak jenom eh, zabrání eh, ziskovosti bank a jejich schopnosti poskytovat úvěry do reálné ekonomiky. Máme zde několik změn, které třeba zavést, tak abychom vytvořili trh pro MPL tam, kde neexistuje. A tyto změny vyžadují legislativní změny, eh, jak vytvořit trh, aby ta cena byla nejlépe stanovena, aby se prodávaly MPL Eh, je třeba provést změny, i pokud jde o mimosoudní řešení sporů z toho vyplývajících a eh, také i zapojení zprostředkovatelů, tedy obchodníků, kteří musí být kompetentní. Je třeba změnit i eh, řízení před soudy. A obecně MPL je problém našeho dědictví a když se podíváme na ty novely legislativy, tak tam se pořád řeší MPL do budoucna, nikoli do minulosti. Takže určitě jejich užitečnost proto je omezená, takže je co zlepšovat. A teď mm, cíl 2. Je pravda, že eh, eh, eh, takže ta rovnováha celé dve klesla, ale zvyšovala se, jak jsme začali odkupovat aktiva. Jsou zde určité technické důvody. Za prvé, 80 obligací dluhopisů, které odkupují centrální banky v rámci tohoto programu odkupu aktiv, tak ty prodávají strany, které nemají sídlo eh, ve stejném místě jako ty centrální banky, které ta aktiva odkupují. A téměř polovina eh, eh, se dostane na ten systém cíle 2 přes Bundesbank. Takže vidíte, že tady ta rovnováha v Německu roste proto. Ale také zde další důvod, a to především, že odkup aktiv má i takový efekt na jinou rovnováhu portfolií na straně prodávajících těchto aktiv, tedy jim se mění skladba portfolia a nedávno některé z nich odprodali dluhopisy a kupují další cené papíry, nikoli v domácí cené papíry, ale jiné cené papíry, anebo jiné formy investičních produktů. Takže vidíme, že rovnováha cíle 2 již neplatí, je pryč. Ale já si nemyslím, neřekl bych, že toto má co dočinění se zkušeností, kterou jsme učinili v roce 2012. Tyto dva, jsou, tyto dva jevy jsou ve své podstatě odlišné. Neexistuje zde krize s důvěrou, krize důvěry v euru. Teď ne to by tedy neod, není důvodem, proč bychom měli e, zvyšovat e, rovnováhu cíle 2. Kostas Mavridis, děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane Draghi, budu hovořit anglicky. Bez ohledy na eh, e, účast EU na jednotném trhu, Eh, pardon, bez ohledu na účast Velké Británie na jednotném trhu a bez ohledu na změny po volbách Trumpa, tak velice správně jste řekl, že jsou zde určité věci v eurozóně, které musí pokračovat, včetně bankovní unie. A já mám dvě konkrétní otázky týkající se bankovní unie. A netýká se to teď třetího pilíře, to ne. Ale týká se to korporáto. Na základě eh, smlouvy EU, tak to jsou entity, subjekty se zvláštními operativními principy. Ano, zde hovořím o článku 54. Uh, primarily groups of persons or legal entities with particular operating... Jsou eh, tedy, eh, mm, jsou to tedy subjekty, družstva, jsou to združení osob, která eh, se liší od jiných eh, obchodních společností subjektů. si tím? Ano, úvěrové instituce, ty eh, cooperatives, družstva, takové ty kampeličky. really Takže to i to je podle článku 54 smlouvy o EU, to jsou skupiny osob nebo e, právnických osob či fyzických osob, mají zvláštní principy fungování a liší se od ostatních hospodářských subjektů. Myslíte si, že bankovní unie, tak jak vypadá teď, že je spravedlivá vůči těmto typem, typům institucí, eh, ty odlišné provozní principy, tak skutečně prakticky mají nějaké uznání bankovní unii, tedy pokud jde o tyto typy těch eh, družstevních záložen. Ano, velice rychle. No, ano. Zde mm, mm, eh, prostě příslušné národní orgány rozhodují jinak, eh, pokud jde o regulaci týkající se podmínek, a mm, mm, které mohou banky eh, používat ve svých smlouvách. Tedy, takže tam ty podmínky, které, které musí používat banky, se liší od podmínek těchto subjektů. Question, the... Druhá otázka. Pokud jsem to dobře pochopil, tak to musí spadat do oblasti ochrany spotřebitele a to především ty obchodní podmínky musí být spravedlivé eh, eh, vůči tedy klientům banka, pokud jsem to takto pochopil. Takže to spadá do eh, kom, národní kompetence, do kompetence národních orgánů nyní, protože to je ochrana spotřebitele. A teď k druhému bodu, který se týká těch družstevních struktur, struktur družstev Otázka zdali stávající bankovní unie, to, což znamená e, dohled, dozor, kapitálovou regulaci, zdali skutečně e, se přistupuje k těmto e, subjektům, družstvům kooperativního charakteru, tedy subjektům, zdali se k tomu přistupuje podle smlouvy. Zde bych řekl, my aplikujeme princip proporcionality a to je pevně zakotveno v praktikách Eh, orgánu dozoru a regulaci. A potom vám další část eh, vám dám eh, písemně, protože to je dobrá otázka. Myslím, že ještě to musím prověřit více. Děkuji. Lange. Děkuji, pane prezidente. Měli bychom vám určitě zavázání díky, kdybyste ty argumenty, eh, které se týkají eh, vysoké úrovně těch denních plateb, na kterých eh, se ptal kolega Feber, mohl popsat ještě více písemně. Já jsem to úplně nepochopil, v čem je ten dodatečný, v čem je to dodatečné riziko. Ta bilanční suma je teď 2,8 milionů eur dlouhou dobu už eh, se bavíme o rizikovém hodnocení eh, státních eh, dluhopisů, nejenom u státních vkladů, nejenom u, na bazilijském výboru, ale obecně. Jak to bude vypadat dále v USA? Navaznosti na Brexit problematika finančních trhů je pro Itálii mnohem závažnější, krátkodobější ECB už nakoupila spoustu italských dluhopisů státních a ta úroveň 3% je téměř dosažena. Jak vidíte, že bude možné Itálii dostat se dluhové pasti a kdo by tam mohl přivzít odpovědnost? A když budou v USA zvýšeny dluhy, tak, tedy uh, úroky, nebude ECB eh, e mít obtíž pokračovat ve svém stávajícím kurzu? Jak říká. Eh, ředitel Cvinketmerš nepřijde potom ten obrat daleko rychleji, než eh, všechny analýzy současné ukazují? Jak je ECB v eh, této otázce eh, ještě suverénní? Hmm, vlastně, když dolar posiluje a euro v klesa, jak když to bude pokračovat dále, tak co budete dělat? First, uh... V první řadě mi dovolte zodpovědět ten první dotaz, tedy riziko našeho eh, nákupového programu na aktiva z těch 80 eh, procent na národních centrálních bankách. Z tohoto hlediska Evropská centrální banka je ochráněna z 80 Dále je poměrně jasné, že ta dlouhá doba s nízkou nebo negativní úrokovou sazbou je může ovlivnit situaci mm, se stabilitou mohou tu být různé vlivy, rozsáhlé jurisdikce na výši sazby, jsou tu nejrůznější možné zdroje a z toho důvodu tato rizika velice zblízka monitorujeme. Máme také nástroje na řešení takovýchto rizik a nyní to největší riziko pochází právě z nerovných eh, růstů. To je to největší riziko. Vyplývá z možností, že naše obnova eh, prostě nebude eh, dostatečně rychlá, že ty výhledy růstu mohou být vlastně největším rizikem. Nicméně zároveň my neignorujeme rizika finanční stability, my je opravdu zblízka sledujeme a uvědomujeme si ty komplikace, ke které ta protahující se doba, ve které ta situace se trvává, může přinést. Prosím. Brexit, das... Můžeme se o Brexitu že se týká eh, také to, že eh, Británie bude eh, nekale daňově soutěžit. To už je teď velký problém uvnitř Evropské unie, zejména ty menší země vůči těm větším. Jak hodnotíte toto nebezpečí, že Brexit vlastně tohle ještě prohloubí? Vy často říkáte, že máme tolik pravomocí, že bychom se mohli stát tak mocní, ale stále ještě nejsme daňovým orgánem, tak daleko jsme ještě nedošli. Já jsem se neptal na vaši autoritu v této věci, ale eh, na vaše hodnocení, jestli je to nebezpečí pro eurozónu a pro její hospodářský rozvoj. Ne, co já mám na mysli, je to, že říkáte, že je to mimo moji pravomoc, kdybych se vyjadřoval například k pravidlům daňových politik v nejrůznějších zemích. Myslím si, že to opravdu nespadá do naší pravomoci. Děkuji, pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo, a budu hovořit španělsky. Chtěl bych položit dvě otázky. Ta první se týká Brexitu. Už tu zaznělo téměř vše na dnešním setkání, nicméně já bych rád zopakoval a připojuji se k té diskuzi o tom eh, daňovém prohlášení komise, tedy jak hodnotíte ten nový fiskální balíček, který oznámila britská vláda pro nastolení rovnováhy nebo zastavení těch negativních dopadů možného Brexitu a do jaké míry tato úprava, pokud to tak mohou nazvat, má propojení s tím podnětem, který Evropská komise tu chce eh, vytvořit. Tedy ten návrh Evropské komise může být nedostatečný ve světle toho, té pobídky eh, v daňové oblasti, kterou tu připravuje britská vláda nastávajícím období změn. A nyní druhá záležitost Trumpovo vítězství ve Spojených státech. Zdá se, že americký FED by mohl navýšit rychle úrokové sazby, nicméně je také pravdou, že možná za rok dojde ve FEDu ke změně a to bude změna také ve světle eh, jaksi práce budoucího prezidenta a nevíme, zda by to zvolení mohlo eh, nastolit v čele Fedu, řekněme, exotičtější osobu, která by mohla revidovat všechny ty úrokové politiky a nakonec by to mohlo vést k eh, snížení, eh, ehm, snížení hodnoty eura a k velkým měnovým změnám. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. K té vaší otázce, tedy jaký je dopad rozpočtových plánů britské vlády na eurozónu. Tady opravdu nemám dostatek znalostí, abych tento dopad mohl zhodnotit. Nicméně v rámci celé této diskuze nesmíme zapomínat na to, že nezávisle na tom, jak relevantní ekonomicky a finančně je Spojené království, je to prostě rozsáhlá realita větší než naše eurozóna určitě bude mít nějaký dopad, ale já prostě nevím, jak zhodnotit to její směřování. A za druhé, rozsah toho dopadu i ze samotné definice by se měl jaksi udržet. Uh, Eh, vzhledem k těm neproporčním rozsahům obou stran. No a pak tu vyvstávají různé otázky o tom, jaký bude vývoj ve Spojeném království, jak to může postihnout naši evropskou realitu. A k té druhé otázce tady musím říci, že nevím zatím, jaké budou programy nové americké vlády ohledně nových zaměstnanců ve Fedu. Spíše obecně obecněji mohu říci, že asi ohrozit nezávislost centrálních bank, to asi není v zájmu nikoho. V první řadě v zájmu každé jurisdikce je si ochránit tedy tu centrální banku. Děkuji, Modesan. Pane Draghi, první otázku, ta se týká Itálie a doplnit to, co položili kolegové Bulc a Langen. Neměl jste dost času na odpověď. Tedy v příštím roce Itálie bude muset refinancovat 300 miliard svého dluhu. Je to důvod k obavám pro nás a také pro vás, jakožto guvernér centrální banky? Uh, a ty úrokové sazby, které budou moci refinancovat Itálie nějakých těch 3,4%, což je ta průměrná úroková sazba v rámci maturity, tak myslíte si, že by ECB eh, e tady měla intervenovat eh, a měl by program ONT eh, být součástí toho řešení? A myslíte si, že italská vláda je opravdu připravena toto splnit i ten reformní program. A pak druhá otázka, ta se týká nedostatku kolaterálu. V podstatě od počátku finanční krize jsme zaznamenali větší poptávku po kolaterálech, což nebylo úplně dosaženo díky také navýšení požadavků na kvalitu těch aktiv ohledně tedy možných úprav v půjčování kapitálu jak nahlížíte na tuto záležitost. Děkuji. Takže k situaci udržitelnosti veřejného dluhu Itálie. Vy v podstatě sám už znáte všechny ty odpovědi, nevím, co k tomu dodat. Nicméně rozhodně ta otázka udržitelnosti dluhu. Tady záleží na ochotě a připravenosti země platit eh, své jaksi povinnosti vyplývající z dluhu a zajistit tedy udržitelnost. A co se týče schopnosti, platební schopnosti, tak musím říct, že Itálie má jednu, jeden z nejvyšších těch eh, primárních přebytků mezi, ve srovnání s ostatními. To jsme zaznamenali za poslední rok a také růst se tam znovu um, zvyšuje. A dluh, tedy uh, rozhodně zadlužení neznamená, že bychom uh, k ním měli být nějak benevolentní. Ano, uh, je tu otázka poměru HDP, a jsou tu možnosti určitých šoků a je důležité tedy, aby eh, tato země opravdu splnila své závazky, eh, včetně tedy vyřešení těch primárních přebytků a to, že musí nezbytně provést tedy strukturální reformy. A samozřejmě je také důležité využít ten pot, možný potenciál růstu a v dlouhodobém měřítku prokázat udržitelnost eh, v řešení otázek zadlužení. No a na základě toho tady byly určité povzbudivé kroky, jak co se týče fiskálního řízení a také bankovního sektoru. Tedy k určitým vylepšením došlo, ale jak jsem již předeslal, určitě bychom neměli být schovývaví. A co se kolaterálu týče, to je ta druhá otázka. Máme náš rizikový rámec pro kolaterály a tady tento bývá revidován a myslím si, že bývá revidován pravidelně. Myslím si, že každý rok a půl či dva roky, pokud se nemýlím. A e, nedávna, nedávno proběhla tedy další revize, takže Myslím si, že prozatím je všem naprostém pořádku. Děkuji, pan Krycos. Já se omlouvám ještě jednu připomínku k tomu programu eh, půjček cených papíru. Tady je eh, jedna důležitá věc. Je to důležité pro dobře fungující finanční trh obecně. A minulý týden v podstatě to byly určité, to nedosáhlo do té optimální hodnoty a ono je to hodně v rukou národních centrálních bank, takže my provádíme nyní takový upgrade a, a správní rada na to nahlíží tak, že je to tedy něco, co je zapotřebí provést. Další otázka. Mám dva dotazy. V Řecku doufáme, že to budou eh, brzká měření k vyře- opatření k vyřešení eh, zadlužení země, která by měly zlepšit situaci. Je to v souladu s rozhodnutím Euroskupiny mm, z září 2016, ale také E, vidíme, že v Evropské unii se navyšují náklady na financování veřejného zadlužení v určitých evropských zemích a to díky vývoji v USA a také určité míře politické nestability v EU. Tedy co by Řecko měli, mělo očekávat, co se týče těch krátkodobých opatření ohledně veřejného zadlužení. A pane Draghi, vy paktu neustále zdůrazňujete, že z důvodu toho, aby byla měnová politika je sebe úspěšná, je třeba mít eh, eh, konstruktivní politiku, provádět strukturální změny. Nicméně celá řada evropských vlád čelí politickým potížím, či se tam blíží zásadní volby. Měli bychom tedy vyčkat až do konce roku 2017, abychom zjistili, kolik členských států bude moci přispět a podpořit tedy e, to plnění ekonomické a měnové politiky. Myslíte si, že politika ECP bude moci pokrýt tady tento rozdíl, to období až do konce roku 2017? Děkuji. V první řadě když eh, sledujeme tu diskuzi na, mezi nejrůznějšími stranami o tom upravném opatř, eh, programu pro Řecko, jsou tu stále obavy ohledně udržitelnosti veřejného zadlužení Řecka. Takže je v zájmu eurozóny jako takové a samotného Řecka, aby našli opravdu trvalé řešení, které zajistí udržitelnosti řeckého veřejného dluhu jak z krátkodobého i dlouhodobého horizontu. Eh, víme, že na zasedání euroskupiny 7. listopadu tam byla připravena určitá opatření, budou se v brzké době aplikovat a znovu se projednají na příštím zasedání. Tedy čekáme na to řešení, které nastolí opravdovou důvěru eh, v řešení otázky veřejného zadlužení. Děkuji vám. Jakob von Weizsäcker. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane Draghi. Já mám dvě otázky. Ta první se týká plánu pro inf- Trumpových plánů ohledně infrastruktury, což může být pro mě jako temný následek jeho volby. Ty dnes eh, jsme tu měli eh, článek OECD ohledně eh, růstu. Um, a vypadá to poměrně temně, co se týče těchto plánů. Doufejme tedy, že to tak nedopadne. Nicméně další moje otázka. Německé volby 2017. Možná to bude podobný ambiciozní investiční plán, pokud to ECB zaštítí, tak by to mělo být eh, také alarmující pro podnikatelský cyklus v Evropské unii. Myslíte si, že by bylo dobré tady mít nějaký makroekonomický investiční fond v Evropě, anebo eh, co ohledně FC 2.0, eh, o kterém se nyní hovoří, jak to by mohlo na pomoci, a za druhé, ECB také hovoří o tom, že je Evropa, řekněme, přeplněna bankami, konkrétně v některých zemích. Myslíte si, že bude zapotřebí přistoupit ke konsolidaci? Možná, že bychom ukončili ten regulační proces, může být možná nadměrný, anebo budeme v tomto procesu pokračovat a jaký to může mít dopad na podnikatelskou oblast. A ještě co se týče to organizace toho konsolidačního procesu, šlo by to spíše v línii národní a nebo nějaké celoevropské řešení. Děkuji. Let me uh, respond first to the second question. Tak já nejdříve zareaguji na druhou otázku. Je pravda, že ECB a SRB eh, opakovaně tvrdí, že žijeme eh, na kontinentu, kde je bank moc. Nicméně musíme se na to podívat eh, poněkud podrobněji předtím, než se rozhodneme, co dělat, jak to dělat a kde. Některé části našeho bankovního systému uh, mají spoustu hráčů, kteří jsou velmi efektivní, hospodární a jejich eh, náklady jsou mm, na výkon velice nízké a, a ekonomice slouží velice eh, dobře. A jsou části, kde eh, platí opak, kde je málo vysoce neefektivních aktérů s vysokými náklady vůči příjmům, špatným řízením rizika a slouží ekonomice velmi špatně. Takže když říkáme, že je moc, tak eh, eh, musíme přesně vysvětlit, co to je. A je docela jasné, že eh, konečným cílem našich snah je bankovní systém, který bude jak silný a odolný, tak dobře obsluhující reálnou ekonomiku. Myslím, že ty obecné zásady eh, se mm, snaží vlastně řídit nějaký takovýto konsolidační proces k tomuto cíli. Jak to přesně udělat, zatím není zřejmé. Takové věci se dají v zásadě udělat dvěma způsoby. Za prvé, používat ty velké strukturální změny, eh, tak jako v jakémkoliv jiném odvětví, spolehat se na samotnou motivaci, na jednotlivé stimuly a schopnost aktérů nalézt nejlepší synergie a, a vyhlídky. A potom a, uhánění sebe zájmem a nalézt nejlepší, tu nejlepší konfiguraci. A potom je tady další věc, která se a, která je v podobě takového jakoby masterplánu velkolepého plánu. A tím nevíme, eh, kterým směrem eh, se pustit, protože on není tak eh, zatím nemáme takový velký plán a řada těch národních a evropských zákonodárců a jejich myšlenek jsou relativně nové. Takže teď není zřejmé, že bychom měli klima, kdy, které by přispívalo ke konsolidačnímu procesu. Nicméně, když jsme řekli, že eh, bank je příliš mnoho, tak eh, dobrý pokrok by bylo eh, říci přesně, co to míme, co, co to myslíme, kde myslíme, že to tak je. A já bych nebyl pro prosazování nějakých abstraktních modelu bankovního průmyslu. Otázkou klíčovou je, jak ty banky slouží, slouží svým klientům, ekonomice a jak jsou provozně efektivní. Měli bychom eh, provést konsolidaci eh, v eh, rámci národních rastů? Nevím. Někdy by to bylo prospěšné národní ekonomice, někdy ne. Takže nevidím důvod, proč bychom měli eh, to konsolidovat tedy po jednotlivých zemích. Neměl by to být eh, primární faktor při rozhodování každopádně. To té vaší další otázce. Ono je opravdu uh, pravda, že pokud se podíváte na veřejné investice, tak ty zásadně poklesly od tedy za posledních 15 let. A bez pochyb eh, zvýšené veřejné investice mohou přispět k eh, zvýšenému eh, výstupu dané země, ale v zásadě, v zásadě se zvýší i její kapitálová zásoba a pokud to bude dobře cílené, tak to opravdu přispívá k zvýšení té celkové výroby. ale tady jde o tu dobrou, toto dobré zacílení, protože eh, veřejné investice klesly eh, na tak nízkou úroveň, eh, právě protože v mnoha případech byly čilým plítváním. Takže veřejné investice musíme zaměřit na ty aktivity, které především zvyšují produktivity a potenciální výstupy. Když to uděláme, tak, jak už jsem říkal, měli bychom nalézt nějaký způsob, jak eh, se eh, zamyslet nad eh, tím národním rozpočtem k takovému prorůstovému na, takový, na takové prorůstové faktory a náležitě zvýšíme tedy investiční výdaje. Tomu, co jste říkali o rozšíření na EFSI 2, tak, jak jsem říkal, zvýšení veřejných investic v dobře cílené oblasti, to je opravdu pozitivní pro uh, eh, euroekonomiku. Takže tam by to sloužilo tomuto cíli. Dobrá, Sandr Lunes. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Draghi, také. Eh, vrátím se k vašemu závěrečnému proslovu ve Štrasburku minulý týden. Říkal jste, že Reakce trhu na americké eh, volby byla začátku poměrně výrazná, ale potom se utlumila a eh, ukaza- říká se, že trhy eh, ukazují svoji odolnost a to mě zajímá. Také díky přípravě anglické banky na jedné straně a na e, Evropské centrální banky na druhé straně. To jste také zopakoval ve svých dnešních úvodních poznámkách a já bych vás poprosil, abyste to mohl vysvětlit. Jaké přípravy jste učinili? a co jste udělali přesně před eh, těmi volbami po nich. Děkuji. Samozřejmě ta příprava anglickou banku AECB se týkala britského eh, výsledku, ne eh, amerických voleb, to je něco jiného. Prostě šlo o to postarat se, že když čelíme zásadním eh, změnám eh, v cenách aktiv 3-4-5 dní po referendu. Eh, nedojde k žádnému zásadnímu rozkolísání finančních zprostředkovatelů. Takže jsme se postarali o to, aby banky měly přístup k řádným zásobám likvidity, aby jejich likvidní pozice byla posílena, aby byl dostatečný dohled před, nebo dozor před tou událostí, to znamená, kdyby byly nějaké pozice, které by vytvářely nějaké problémy, tak by se to okamžitě řešilo. To uh, znamenala ta naše příprava. Dobrá, následující otázka. Jsou ta opatření pozastavená, nebo, uh, nebo myslíte, eh, že takováto opatření uh, zůstávají nezbytná? Pokud je o nás, tak není žádné zvláštní opatření v současné době, které by teď platilo, kromě uh, Eh, dalšího posilování našeho dohledového a regulačního rámce. Děkuji k dalšímu tématu. Eh, Deutsche Bank 1. listopadu vydala zprávu eh, temná stránka a kvantitativního uvolňování. A tam bylo řečeno, že měrová politika a dusí ten rozjezd, který sami chcete. Že členské státy musí tedy zavádět strukturální reformy. A bylo to dáno tedy především vaší volnou měnovou politiku, že se tento rozjezd nebo že se ten, tento posun zastavil. Do července 2012 byly vysoké úrokové sazby a to donucovalo eh, vlády k eh, reformám. Doporučení OECD eh, byla z poloviny naplněná, když se podíváte na rok 2015, už jenom 20%. A já se tedy ptám na věc, kterou není která mm, není nová, ale přesto se zeptám znovu. Souhlasíte s tímto uh, eh, vnímáním německé banky, Deutsche Bank? Myslíte si, že ty nízké úrokové eh, sazby opravdu eh, zamezily té, tomu momentu hybnému v, v strukturálních reformách, které jsou tak nezbytné? Tak ta odpověď je ne, nesouhlasím. A ten argument jsem už opakoval několikrát. Ono není zřejmé, že by eh, vysoké úrokové sazby nějak eh, stimulovaly eh, ten reformní duch tvůrců politiky. Podíváte-li se na nedávné zkušenosti, tak proběhly změny, důležité strukturální změny na trhu práce a v dalších sektorech ekonomiky, kde už uh, byly navrhovány dlouho. A v čem vlastně spočívají ty strukturální reformy? Pokud se opravdu eh, domníváme, že je vazba mezi hladinou úrokových sazeb a strukturálními reformami, tak pravděpodobně myslíme strukturální reformy, které se nějak týkají rozpočtu Rozpočet potřebuje financování. Čím je obtížnější financování rozpočtu, tím eh, větší motivaci možná mám eh, k racionalizaci rozpočtu. Například eh, penzijní reforma by mohla probíhat za takovýchto přísných podmínek, ale jsou to jediné strukturální reformy, které jsou předmětem debaty. Samozřejmě ne, jsou tady potom reformy soudního systému a reformy eh, vzdělávání, reformy školství tedy, politického systému volebního eh, práva. A dělají to, to opravdu eh, země za vysokých úrokových sazeb a naopak nedělají, když jsou nízké ty sazby. Potom já pochybuji. A také výzkum ECB ukazuje, že nízké úrokové sazby jsou podnětem k provádění reform, protože reformy obyčejně eh, bolí eh, někoho a, prospívají někomu. Takže je důležité mít eh, zdroje, jakými kompenzovat ty skupiny nejvíce poškozené reformními snahami. A je několik dalších argumentů, proč nejsem eh, pro tu myšlenku, že jsme eh, odstranili eh, ty stimuly. Kromě toho, co přímo souvisí s rozpočtovým financováním země. Děkuji, Fulvio Martušo. Pane předsedo, já již vlastně opakuji otázku pana Balce. Před pár dny Financial Times měli článek, Eh, s názvem eh, jak to bude tedy s Itálií, zdali také eh, o Brexitu opustí euro. Je možné, že by nějaká země odešla z eura ne z vlastní vůle, ale jenom prostě kvůli nějakému referendu. A druhá otázka, nevím, zda na to máte odpověď, již kolega Vali, ale to také zmínil. Dnes dopoledne Němec, anglické noviny a italské noviny, které to převzaly, mm, přišly článkem, že osm italských bank je eh, ohroženo. Je zde riziko. E, e, takže jak je to se střadateli v těchto bankách? Co by se s nimi stalo? E, dnes eh, dopoledne eh, eh, tedy jaksi měli by se vrhnout a stáhnout své vklady a potom byste začali s Bailey inem a mm, před guvernéři centrálních bank jsou vlastně také politici. Já myslím, že zde my bychom tedy proto od vás chtěli nějakou politickou indici, abyste uklidnil trhy, a především eh, ty střadatele, vkladatele, protože dnešní noviny v Itálii ty mm, jaksi neopodstatněně budí paniku. A skutečně eh, to by mohlo velice narušit hospodářskou soutěž mezi bankami. Já se omlouvám, ale jak jste řekl, zdali byste nebyl si jistý, zdali to odpovím, já to neodpovím, protože nechci spekulovat eh, o žádné z vašich otázek. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní Catch the Eye, taky máme čas na Catch the Eye, prosím. Ne? Ne, co? Ano. Vy jste ale nepožádal o follow-up, kdybyste požádal, no ale uh, tady to by měl být řečník, ne vy. A, a, a, hm, takže, ale takže by tady vzniklo nějaké nové pravidlo snad, no, že byste četli jeho myšlenky? Ne, takže pan Matušel má právo. Ano, já chápu vaši odpověď, pane předsedo, ale eh, Všiml jste si, že vzhledem k hm, ekonom- novinám, hospodářským novinám, které říkají, že hm, jakže, eh, mm, jak to bude, když neprojde referendum v Itálii, zdali by eh, chtěla Itálie v referendum opustit euro eh, a nechtěla by v referendum, by to neprošlo a potom bylo by možné, aby opustila Itálie euro bez své vůle? Co na to odpovíte vy jako předseda ECB? Já myslím, že ano. Já myslím, že to je lepší asi ve sporopné diskuze vnitrostátně než tady. Yeah, I'm not comment on other... Já se nebudu vyjadřovat tomu, co řekli někteří nebo co napsali v článcích. Já opakuji, co jsem již řekl předtím. Děkuji. Děkuji. Takže ano. Pan Toirer nejprve. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit německy. Vy jste hovořil o tom, že eh, nezbytné provádět strukturální reformy v eh, daných zemích. Můžete říct, v jakém časovém harmonogramu? Kolik času máme? Když se podíváme na dolarovou měnovou zónu a srovnáme ji eh, s eurozónou, tak Obě centrální banky mají zhruba stejné kompetence, ale rozdíl je instituce a, jsou instituce a přizpůsobení. Neměli byste dávat eh, více najevo, že eh, centrální banky mohou ovlivňovat především eh, krátkodobé úroky, ale dlouhodobé úroky závisí od, na jiných faktorech, zejména na vyhlídkách na růst. A pokud teď jsou nízké úrokové sazby dluhopisů dlouhodobých, tak to asi souvisí s tím, že v mezinárodní trhy vidí e, v perspektivě růstu v Evropě jako nižší než jinde? Thank you. No, i... i... no děkuji, máte zcela pravdu, co jsem řekl a opakoval, že měnová politika a mm, tedy naše mimořádně jaksi adaptovaná politika pomůže pro cyklické oživení, ale proto, aby se stalo to oživení dlouhodobě udržitelné, tak potřebujeme další politiky. A to především strukturální politiky, které by v podstatě eh, byly další pákou pro potenciál růstu. Já s vámi souhlasím. Děkuji. Pervan Beres. Pane předsedo, zjevně eh, chcete Eh, možná více, nechcete více okomentovat eh, zprávu účetního dvora ohledně systémového rizika. Já bych eh, chtěla k tomu říci, že mm, účetní dvůr spíše ve svých zprávách se míchá do politiky než do účtu. Takže k tomu bych chtěla, aby se se vyjádřil. Děkuji. Za prvé, opakuji ještě jednou, ano, my velice si ceníme těchto zpráv a některé body, které vyplývají z té zprávy, tak skutečně ty jsou velice užitečné. Dobré, že na to účetní dvůr poukazuje, protože to jenom stimuluje diskuze v naší řídící radě, a, kdy diskutujeme tedy o možnostech systému dozoru SSM, ale zpráva také tvrdí, že zde neexistovala plná spolupráce ze strany ECB. A vlastně mm, dojem ECB je, že my jsme vynaložili hodně času, eh, mm, eh, že spolupracujeme hodně s účetním dvorem. A je třeba si vyjasnit jednu věc. Mandát účetního dvora je auditovat, kontrolovat eh, provozní efektivitu, ne cokoliv jiného, takže tedy provozní účty, takže proto nemůžeme spolupracovat. Ale v každém případě Evropská komise bude revidovat mandát velice brzy. A další věc mm, se týká oddělení eh, takže tady se hovoří o tom, že systém dozoru SSM a ECB, že skutečně mají některé obslužné služby dohromady, jako IT služby, jako lidské zdroje a další oddělení. A to se vykládá jako nedostatečné oddělení naší činnosti. To s tím ale vůbec se nemá co dělat. To oddělení činnosti, to je zakotveno v principi, to je oddělení mezi funkcí dohledu, tedy dozoru, a funkcí měnové politiky. A ty sdílené společné činnosti, ty vůbec se nedotýkají oddělení těchto funkcí. To je jenom z toho důvodu, že chce, nechceme duplikovat, zdvojovat, Eh, zdroje a mrhat prostředky. Děkuji. Děkuji a teď přece stručně. Eh, oh, no, no, no, Slan Lanker a pan. Thank you very Welcome, Mr. I, I, I... Pan Rege, já budu hovořit řecky. Já jsem si s velkým zájmem vyslechl vaši odpověď na pana Kircose. Ty jste řekl, že příští zasedání euroskupiny eh, eh, se může zabývat tím odlehčením eh, tedy těch různých opatření v soukromém veřejném sektoru a v Řecku, ale musíme se zamyslet nad tím, co se stane za dva roky. Jak byste odpověděl na ty noviny, nebo na ty, kteří říkají, neměli bychom dělat s tím nic, že Řecko eh, v podstatě mm, nepracuje dobře pro eurozónu, také o také OECD se říká, že je třeba Řecku odlehčit od zadluženosti velice brzy. Pan Lange. Pane předsedo, vy jste správně v minulosti eh, opakovaně eh, poukazoval na strukturální reformy. A jelikož dnes eh, hledáme konkrétní odpovědi, tak já bych se zeptal, jaké jsou eh, podle vás nejnezbytnější strukturální reformy ve třech největších zemích eurozóny Německa, Francie a Itálii? Děkuji. Odpověď na první otázku je následující. Pokud se zaměříme na stávající situaci, tak vidíme, že došlo k velkému pokroku ze strany eh, řeckého národa, a to za posledních několik měsíců. A je velice důležité eh, nepodceňovat tyto pokroky Tedy nyní je zapotřebí opravdu úspěšné zavržení stávající revize. A opravdu proto máme dobré výhledy, takže je důležité uh, nestratit ze zřetele ten stávající eh, tu stávající hymnou sílu. A k té druhé otázce pana Langana to je těžké pro, odpovědět, protože každá země má svůj seznam a ten vlastně katalog, ta škála jde od reformy, trhu s produkty, konkurence, završování jednotného trhu, to by pro všechny ty země byl velký kus ku předu a proto tedy si myslím, že je třeba eh, složité to uplatňovat homogenně na všechny tři země. Má, máte tu také rozdíly v těch zemích, soudní systém, otázky vzdělání, jaksi připravenosti zaměstnanců na požadavky trhu. Myslím si, že ten seznam je rozsáhlý a liší se země od země s, výjimkou toho jednotného Eh, trhu, protože ten vlastně platí pro všechny stejně. Děkuji vám. Tímto můžeme uzavřít první část setkání, tedy měnového dialog. Pan Draghi se k nám vrátí za chvíli, již i ve funkci předsedy Evropské rady pro systémová rizika a v mezidobí tedy my můžeme přistoupit k volbě našeho čtvrtého místopředsedy, protože, jak víte, Pavlo, Pablo Zalba se stal předsedou Instituto de Credito Oficial, tedy úvěrové instituce ve Španělsku. Myslím, že Pablo je tady, já jsem ho tu viděl.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 stay here, yeah. <laughs> no, not here, of course, but in the room. No, I, so we welcome Pablo Zá... Takže, jak jsem již předeslal, Pablo Salba, um, se brzy ujme své nové významné role. Pablo, samozřejmě, že nám budeš chybět, byl si výtečným kolegou, přítelem, skvělým místopředsedou, myslím, že nám všem budeš chybět, ale určitě budeme i nadále v kontaktu a budeme spolupracovat i v rámci tvé nové funkce. Ještě jednou ti tedy z celého srdce děkuji. Prosím, máte slovo, pane Balci tak jak jsem to pochopil, pane předsedo, tak bychom měli zvolit dalšího kolegu, jakožto čtvrtého místo předsedu našeho výboru. A za EPP bych rád navrhl eh, našeho kolegu Gabriela Mata, také ze Španělska. Ano, děkuji za váš projev. Já bych totiž měl něco ještě předtím oficiálně říct, ale pracujeme velice efektivně. Takže nyní tedy musím říct, že ano, přistupujeme k volbě čtvrtého místopředsedy. Máme tu také celou řadu náhradníků, jako pan Šváb, Tajany, pan Mán a pan Kveta, kteří budou tedy zastupovat v hlasování. Já musím také ověřit, že tu máme více než 16 členů, abychom měli platné kvórum. A nyní tedy prosím, Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Jak jsem tedy již předeslal, bohužel musíme nahradit Pavla jako čtvrtého místopředsedu, protože nás opouští a chtěl bych za EPP navrhnout kolegu Gabriela Mata ze Španělska a zvolit jej tedy naším novým čtvrtým místopředsedou. Děkuji, je pro Gabriel souhlasí k této nominaci, ano. Je tedy uh, řádným členem výboru Ekon, řádně vyplnil prohlášení finančních zájmů a myslím si, že nyní tedy aklamací můžeme přistoupit eh, k eh, hlas zvolení. And I invite you now. A nyní vás tedy zvu, abyste se připojil k nám k předsednickému stolu.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 minutová přestávka. So, dear colleagues, let's start uh, the second part. Takže vážení kolegové, a nyní zahájíme druhou část veřejného slyšení s Mariem Dragim, tentokrát jako předsedou Evropské rady pro systémová rizika. Jak jistě víte, je to orgán zodpovědný za makroobezřetnostní dohled nad eh, bankovními orgány. Pan Draghi se ujal eh, této funkce 21. června a v podstatě ESRB je velice významný orgán, jeho řídící rada hodnotí situaci. Naposledy e, jsme se setkali v září a nyní tu máme tedy k dispozici už určité, e, určitou zprávu a pan předseda nás s ní tedy obeznámí. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci hospodářského a měnového výboru, dámy a pánové. Je mi eh, velkým potěšením, že vám eh, mohu poskytnout aktuální informace o Evropské radě pro systémová rizika, jakožto jejich předsedy. Od posledního setkání již máme k dispozici výroční zprávu za období 1. dubna 2015 až 31. března tohoto roku. Tato zpráva nepředstavuje jenom výhled Evropské rady, o makroobezřetnostní analýze, ale také poskytuje takový institucionální přehled o diskreční politice v rámci směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích. Dnes bych se ale chtěl soustředit na nedávné aktivity Evropské rady ESRB a hovořit o širším kontextu toho, co vlastně bylo dosaženo od zavedení tohoto orgánu. Byl zřízen jako nezávislý orgán, který má hodnotit makroprudenční dohled nad evropským finančním systémem. To znamená, opíráme se o širskou, širokou členskou základnu, máme tu finanční dohledové orgány, evropský eh, dohledový orgán, Evropskou komici, ekonomický a finanční výbor a také zástupce akademického světa, které, kteří jsou zastoupeni v poradním technickém výboru ESRB. To znamená, toto složení je zásadní proto, aby rada plnila svůj mandát, protože nejsme závazným orgánem, ale takovou měkkou sílou, která vlastně funguje na základě toho vzájemného tlaku. No a nyní o těch nedávných aktivitách, které prokazují, jak tato rada plní své priority. Těší mě, že dnes mohu oznámit, že jsme zveřejnili zprávu o makroobezřetní politice, která eh, vyplývá tedy z nízkých úrokových eh, sazeb a strukturálních změn ve finančním systému. Eh, důležitá eh, je tedy naše role, eh, co se týče zachování finanční stability v EU. Zpráva byla vypracována společně s poradenským výborem, technickým poradenským výborem ESRB a finančním výborem pro stabilitu ECB a je takovým výtečným příkladem spolupráce mezi členy ESRB. Když jsme se setkali naposledy, tak jsem zmínil, že záměrem naší práce bylo zhodnotit fin- dopady finanční stability a dopady nízkých úrokových sazeb na finanční stabilitu. A v této zprávě přistupujeme holisticky, pokrýváme všechny hlavní sektory finančního systému, a všechna ta překrývání a možná také rizika a kanály pro, řekněme, nákazu e, riziky. Tady v této zprávě e, rozdělujeme takové tři hlavní oblasti. Za prvé udržitelnost podnikového modelu, za druhé možnost přebírání rizik a za třetí otázku strukturálního a finančního systému. Jsou tu určitá rizika napojená na podnikový, eh, podnikatelský model a do určité míry také přistupování k riziku se může měnit v průběhu času eh, také s nárůstem úrokových, eh, také s rozvojem růstu nízk, s nízkými úrokovými sazbami. Takže já bych nyní chtěla rozpracovat ty tři zmíněné oblasti. Co se týče udržitelnosti podnikatelského molegu, Eh, modelu to prostředí eh, nízkých úrokových sazeb může eh, ovlivnit profitabilitu a solventnost finančních institucí, například co se týče záruk pojišťovatelů, a penzijních fondů. Takže ty dlouhodobé nízké úrokové sazby a takovéto prostředí může oslabit odolnost bankovního sektoru EU v nadcházejícím období a to může negativně postihnout profitabilitu bank a ovlivnit eh, sazby eh, vkladu. Zároveň toto prostředí nízkého ekonomického růstu um, může vést k tomu, že se nebudou kompenzovat ta čistá úroková rozpětí. Dále jsou to také omezení uh, v určitého zdroje uh, příjmů, které mohou kompenzovat právě to snižování úroku z příjmu v dlouhodobém horizontu. Rizika finanční stability jsou napojena na finanční trhy a to může navíc to eh, může také ovlivnit to prostředí nízkých úrokových sazeb. Pokud tedy eh, toto povede k výsledkům, eh, k navyšování zisku, mělo by to vést tedy k určité hybné páce a následně tedy to přeceňování um, aktiv uh, může vést k větší uh, expozici a uh, nízká úroková prostředí zřejmě urychlí ten přechod směrem ke struktuře založené na trhu. Je tu určitý přechod na ten nebankovní sektor, Nicméně e, nemůžeme na toto nahlížet jenom jako na takovou určitou náhražku. E, je tu určitá vysoká míra, e, řekneme, citlivosti a větší vystavení na tržní šoky. Zpráva naší rady hovoří o určitých politických volbách, které by mohly zmírnit ty dopady na finanční stabilitu. Je důležité zvážit ty politické možnosti právě z toho holistického hlediska, zejména co se týče propojení mezi riziky a zmírňování té regulační arbitráže. Obecně tedy je třeba se soustředit na navýšení odolnosti finančních institucí, včetně tedy rizika toho přeceňování, posílení rámce pro uh, odolnost finančních institucí. Nicméně varianty, které máme eh, k dispozici, eh, eh, které se probírají ve zprávě, nelze vnímat jako doporučení ESRB, ale spíše jako sérii návrhů k dalšímu zvážení příslušným zainteresovaným stranám. Ty varianty obsahují opatření, která by mohla být eh, implementována v krátkodobém horizontu a která v některém případě už jsou eh, zahrnuta eh, v, do práce ESRB nebo do výstupu ESRB. Stejně tak jako tedy tedy v rámci její činnosti posuzování systémových rizik. ESB také zdůrazňuje potřebu uzavřít e, ty mezery v datech, které doposud jsou. E, bez pochyby regulační reformy e, provedené v posledních letech zásadně zlepšily dostupnost data pro účel dohledového sledování řady sektorů v evropském finančním sektoru, ale některé mezery je stále ještě třeba uzavřenit a makroprudenční Eh, sledování makroprodičního rizika je třeba zvýšit eh, v eh, rámci spolupráce mezi institucemi a plně využít stávající a budoucí datové zdroje, například EMIR a IFMD například požadavky na zveřejňování a pochopení poměru vlastních a cizích zdrojů, například u investičních fondů, je velice důležité. V současné době eh, zveřejňujeme eh, doporučení, které se týká eh, jak rezidenčního, tak komerčního sektoru. ESRB chce vytvořit harmonizovanější rámec pro monitorování vývoje na trzích s nemovitostmi v Evropské unii. ESRB také Eh, zveřejňuje osm eh, konkrétních varování podle jednotlivých eh, zemí v, o střednědobých problémech v, v oblasti rezidenčních nemovitostí. V současné době to zaměřujeme na osm zemí, ta varování. Toto má, být, tedy má mít za cíl poukázat na Eh, závažná systémová rizika. Analýza ESRB eh, se zaměřuje do budoucnosti, hledá zranitelná místa, která jsou eh, zdrojem budoucí nestability ještě v době, kdy je možné je napravit, kdyby náhodou se riziko naplnilo. Klíčová zranitelná místa, která posouzení ESRB popisuje, eh, se týkají eh, zadluženosti domácností a schopnosti domácností splácet eh, hypoteční dluhy a také cenové a hodnotící dynamiky v oblasti rezidenčních nemovitostí. Zadluženost domácností a pře dražení v rezidenční nemovitosti se hromadí v léta a obyčejně Eh, trvá chvíli, než dosáhne kritické úrovně, ale eh, takže například a lze sledovat ten vývoj například v podobě eh, snížené spotřeby domácností, nesplácených, počtu úvěrů a páru cen. Ta doporučení se se liší v těch jednotlivých osmi zemích a SRB je zaměřuje konkrétně tedy pro jednotlivé země. I když se neočekává, že se něco naplní v krátkodobém horizontu, tak je třeba přijmout opatření rychle, protože makroprudenční opatření jsou efektivnější, když jsou zavedena včas. Závěrem bych uvedl, e, že na cestě vpřed ESB bude nadále vykonávat svůj mandát makroprudenčního dohledu nad finančním systémem Evropské unie a to i e, včetně pojmenování e, e, konkrétních zranitelných míst pro finanční stabilitu jednotlivých zemí. Naše institucionální nastavení umožňuje SRB vytvářet tlak na kolegiální instituce a pracovat proti, nebo proti nečinnosti. A to sem patří právě vydávání varování, pokud je třeba poukázat na významné systémové riziko a vydávat příslušná doporučení. Děkuji vám a jsem k dispozici eh, pro vaše otázky. Děkuji. A eh, vzhledem k časovým omezením bychom se měli omezit maximálně na čtyři minuty, to znamená a minutu a půl na otázku. A první eh, řečník je pan Kircos. Thank you, chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Draghi, vy také Eh, řešíte systémová rizika nebankovních institucí, tedy tzv. stínového bankovního sektora. Jak dlouho si myslíte, že bude třeba, abyste vypracovali komplexní politiku pro řešení podobného typu rizik? Protože všechny sektory, tedy eh, tyto se, tento sektor, to stínové bankovnictví se pořád vyvíjí. Děkuji. Tato diversifikace směrem k těm nebankovním institucím, to je příležitost, ale zároveň i riziko. Je třeba to monitorovat. A e, v zásadě to je riziko příliš velkého zadlušení a Eh, systémového propojení, což především se vidí u těch money market funds, a eh, kde existuje eh, nesoulad mezi likviditou a z, splatností některých především těch dluho, fondů dluhopisů. Takže my jsme to již řešili v červenci 2016. My jsme řešili to riziko ze dvou pohledů. Za prvé, Eh, přístup, který vychází z těch různých typů entit, to znamená různých těch typů eh, investiční fondy, potom další typy finančních institucí, které obchodují s různými nástroji a dále tedy budeme vyvíjet mm, eh, budeme analyzovat mm, tato data směrem k regulaci a k směrem směrnici EIF, tedy takže jak dlouho to bude trvat? Jak vidíte, veškeré příslušné orgány mm, eh, ty fungují tedy dost dlouhou dobu v oblasti mm, tohoto bankovnictví, takže je těžko říci, kdy. Já nemám nějaké údaje, ale já vím, že to je akce na několik let. A jako bývalý předseda FSP, tak vám mohl, jak vím, jak to prostředí se změnilo a jak se změnila i mentalita. Protože více je to teď nakloněno k monitoringu a k tomu vytvořit tedy eh, ten i rámec mm, obezřetnosti rámec pro tento typ sektoru. Děkuji. Děkuji, takže dobře, děkuji, takže váš Perez nyní. Ano, takže eh, pan přes, předseda Draghi. Takže otázka, moje otázka se týká toho, co je zahrnuto v mm, pracovním programu komise, což je program revize Eh, eh, mm, do jaké míry si myslíte, že Evropská komise by se tím měla zabývat? Vy jste hodně zmiňoval zde Eh, trh s nemovitostmi, realitní trh, hypotéky, tedy nemyslíte si, že specifické sektory, kde mm, mm, ten dohled nad systémovým rizikem není dostatečně zajištěn legislativou, tak jak je dnes zavedena tímto systémem dohledu, eh, tak jak dnes mm, je tedy zavedena. Takže potom byste v úvodu byste zdůrazňoval fakt, že nemáte Mm, výkonné pravomoci, tedy eh, myslíte, nemůžete zavazovat někoho k ničemu, nemyslíte si, že zde mm, mm, by legislativa se měla eh, vrátit, eh, změnit, tak právě, aby bylo možné tedy specificky intervenovat, abyste měli pravomoci vydávat závazná rozhodnutí. Abych odpověděl na tuto otázku, takže já si nemyslím, jaký je účel. To není tedy eh, orgán, eh, eh, který by měl rozhodovat spíš takové fórum, které by mělo vydávat varování nebo soft doporučení, to, čemu říkáme soft power, tedy nevydávat Eh, nějaká závazná rozhodnutí, spíše doporučení, protože k tomu máme jiné instituce, ty mají tyto možnosti, jak eh, eh, takže komise, ECB a tak dále, takže mm, zde mm, mm, a SRB v podstatě plní své úkoly, tedy tato rada plní své úkoly podle mě uspokojivým způsobem podle nás hlavní riziko do posud. Hlavní riziko, tedy opakuji tady něco, co jsem již řekl předtím, je nyní riziko e, překážek růstu. To je hlavní riziko, které potom v podstatě e, e, lze převést v další typy rizik. To je tedy klíčová věc dnes, na kterou nesmíme zapomínat. A konkrétně ji tedy nyní třeba oslabení penzijních fondů, pojišťoven a do určité míry i e, rozvah bankovních institucí. To je jeden typ rizika. A druhý typ rizika je, že na finančních trzích by mohlo dojít k přecenění, ano, ale mohlo by to být traumatizující přecenění. A další riziko je zhoršení udržitelnosti dluhu v sektoru domácností a e, suverénních dluhopisů a potom je to i to, že mm, ty stínové e, bankovní instituce by mohly šířit nákazu do finančního systému. Takže mm, tato rizika nemusí nutně se konkretizovat, ale jsou to potenciální rizika, na které se ECB zaměřuje. Děkuji. Sander Lunes. Děkuji, pane předsedo. Pane Dráky, ve čtvrtek akcionáři Monte de Pasky italské banky odsouhlasili eh, záchranný plán eh, 5 eh, milionů a ještě by se to mělo zvýšit do konce roku. Je to v podstatě teď nejslabší banka v Evropě a to ve mně zbuzuje několik otázek. Tento plán, jak se zdá, v podstatě padne nebo naopak nepadne, podle toho, jaký budou mít zájem soukromí investoři. Nezapomínejme, odkud ta banka je. V podstatě eh, od roku 2009 eh, padly její akcie, padají její akcie, takže já se ptám, zdali ten plán bude dostatečně přesvědčivý. Já myslím, že bude lákat investory. A teď obecně stejně tak, ve stejném duchu. Myslíte si, že tržní řešení, tedy jak vyřešit eh, potíže eh, Eh, eh, italských bank a jejich tedy špatných aktiv, eh, zdali tedy to bude stačit, nebo bude Itálie potřebovat více? A potom ESRP, a to je spojeno s tím referendem, které Itálii čeká teď, a zvažujete, jaký to bude mít dopad na italské bankovnictví, pokud v tom referendum padne ne, tedy ten nejhorší možný scénář. Myslíte si, že se bude realizovat, nebo ne. Děkuji. Ano, děkuji, omlouvám se, ale nemohu komentovat jednotlivé instituce na tu další otázku odpověděné z toho, co vím. Takže třetí otázka. Tam v podstatě se ptáte na to, zda tržní řešení by mohla být využívána trh vzhledem legislativnímu a regulačnímu rámci Evropské unie, tak ta tržní řešení by určitě v první řadě měla být využívána. To ano. Děkuji. Enrique Calvešamon. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Dragimu za to, že se opět k nám dostavil aby nám pomohl ve výkonu naší práce. E, vrátím se trošku k kořenům toho, co jste popsal, tedy Evropská rada pro systémová rizika, to debatní fórum, revize, e, prohlášení a podobně ehm, ten příslušný řídící model, který je zapotřebí. Tady pravdou je to, že to nabývá takového dojmu, že ta rizika jsou čím dál větší, protože za poslední roky se prostě eh, nebral vývoj příliš vážně v potaz a byly tu tedy eh, ty banky, které věřily tomu, že jsou too big to fail, že jim vždy bude napomoženo, ale jsou tu určité zdroje eh, rizik, které vedou k té nejistotě. A není tu nic, co by mohlo zajistit trhy nebo ujistit občany, že ty zátěžové testy jsou někdy až příliš směšné a že používají odlišné metodiky podle jednotlivých bank, podle toho, zda jsou národní či regionální. A to je také určité riziko, tedy riziko ztráty kredibility v ty možné reformy to tedy k těm problémům a opravdovým příčinám. A to je v podstatě všechno. Děkuji vám, pane Dragi. Thank you. Děkuji. K té vaší první otázce o tom, co všechno bylo uděláno, abychom vyřešili to riziko eh, too big to fail. Když se vrátíme o několik let zpátky, tak ještě před krizí ty eh, kapitálové sazby byly 7%, nyní je to 14% a všechny takové ty nárazníky tlumiště byly zavezeny, také supervize se začala uplatňovat, zejména v eurozóně, ale také obecně pro Evropskou unii. Legislat, legislativa týkající se finanční stability byla schválena, no a nyní k tomu Eh, too Big to Fail, tady máme MREL a celou řadu dalších nástrojů, takže už toho bylo učiněno mnohé. Jestli to bude stačit, to nevím. Záměrem tady je, aby jakékoliv eh, regulační či dohlížecí úsilí umožnilo to, že se zajistíme před jakoukoliv další finanční krizi. Samozřejmě výsledky nevíme, ale chceme být maximálně silní a mít silný finančně bankovní sektor. Ale nesouhlasím s vaším dojmem, že ty zátěžové testy a celý systém se neuplatňuje jednotně. On se opravdu uplatňuje jednotně. Následuje vlastně eh, ta běžná obecná pravidla, která máme. Myslím, že tady to asi vnímáme odlišně, ale zřejmě tady v tom nebudu úplně objektivní. Nemáme proto ani žádné doklady, že by se nejednotně uplatňovaly ty systémy zátěžových testů. Děkuji, pan Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit řecky. Pane eh, Dragi, my jsme nedokončili bankovní unii, už to trvá několik let a ten slavný třetí pilíř investičního eh, nebo systém investičních záruk také ne. Můžete říci, že by to bylo z důvodu nedostatečných návrhů komise. Potřebujeme určitý harmonogram. Jeden už tu byl, který měl být splněn do roku 2014. Tam máte nějaký náhled ze strany ECB ohledně toho pilíře, co by mohlo na pomoci práci Evropského parlamentu. Tady se kolegové zabývají tím třetím pilířem a dokončením bankovní unie um, myslíte si, že po jejím završení by se snížila systémová rizika? Jak je váš názor? Myslím si, že třetí pilíř by měl být dokončen, dokončena bankovní unie a myslíme si, že redukce rizik by měla jít ruku v ruce i se sdílením rizik. Již bylo učiněno mnohé a dělá se mnohé ve věci snižování rizik. Já jsem již uh, zmínil Tilak, Amrel a ty další, eh, řekněme, tlumiče rizik a toho, co ECB eh, e dělá ve věci expozice, ale samozřejmě vše postupuje postupně. Není to o tom, že bychom eh, o něčem nevěděli nebo že by to byla nějaká kontroverze. V podstatě ano, ono je to důležité, jak jsem již řekl, je pravda, že dnešní priority jsou se, řekněme, v hlavách našich lídrů posunula k těm palčivějším problémům. Ano, taková je realita, ale to není eh, dostatečný důvod, abychom zapomněli na to, co je stále důležité. Takže pro dokončení a řešení naš, zranitelnosti naší měnové unie musíme dokončit bankovní unii, musíme eh, dovést do konce tu kapitálovou bankovní unii. To je tedy ten pilíř. A děkuji, Molly Scott Keto. Ta není přítomná. David Kobor. Děkuji, pane předsedo, pane Draghi, těší mě, že vás tu vidí. Určitě eh, víte, že eh, svědectví pana Sugarmana ohledně Unicreditu v Irsku, říkám si, zda jste byl o tomto informován, když vy jste byl v, eh, tehdy v italské centrální bance, nebo zda jste o tom nevěděl irský regulátor informoval italskou centrální banku ano či ne a pokud ne, tak proč? Je to otázka systémového rizika protože to zapojilo tedy italskou banku a Unicredit byla vlastně jedna z největších italských bank, takže mohl byste nám to nějak osvětlit, nějak se k tomu vyjádřit? Ano, Děkuji za otázku. V průběhu posledního setkání v parlamentu ve Štrasburku jsem na tuto otázku odpověděl, žádal, dotazoval se pan kolega Flanagan, také IR, takže i písemná odpověď byla připravena a bude mu zaslána, tak jak si vyžadují postupy. No já jsem se na to zeptal, eh, pokud tedy je taková vaše odpověď, mohl byste tu písemnou zaslat i mně. Ono je to určitě znepokojící, protože je tuto propojení s Jirskou eh, eh, bankou a a myslím si, že je důležité, aby tedy ty informační toky fungovaly a já jsem se prostě chtěl ujistit, eh, zda celý ten systém funguje řádně. Myslím si, že mnozí eh, členové zde by si přáli, aby prostě ty informace plynuly správným směrem. Děkuji, kolega Fanamans. Děkuji. Já bych se zeptal eh, k tomu, k té revizi, kterou komise má provést pokud jde o rámec makroobezřetnostní eh, politiky 7. Eh, eh, prosince má se ECB zúčastnit také na slyšení, které k tomu proběhne a komise k tomu vydala prohlášení 22. listopadu. Pokud jsem si to dobře přečetl, tak znovu část národní pravomocí se má předávat na v evropskou úroveň. Tam je to poněkud obecně řečeno se, eh, se hovoří o správné úrovni nebo o rovnováhy mezi eh, flexibilitou, ale eh, a efektivitou. A potom je tam řečeno, že to možná bude znamenat zracionalizování souboru instrumentů, které má k dispozici ECB a vyklarifikovat, tedy ujasnit roli ECB. Já bych se vás zeptal, Tady jde eh, znovu o plíživou, eh, neveřejně, projed, neveřejně neprojednávanou eh, změnu, kdy se moc národních úřadů převádí. Když se tady hovoří, že makroobezitnostní politika se většinou dělá na národní úrovni, zatímco na evropské úrovni se to dělá zhruba jenom zvenku. Takže znamen, opět se to bude předělávat na evropské úrovni, Eh, kde myslíte, že by se to znovu dělalo lépe než na té eh, národní úrovni? Thank you. Děkuji vám. Já o tom nevím. Mohu odpovědět eh, jen na základě toho, jak ECB zareagovala na revizi komise. Tehdy v podstatě jsme to vyjádřili tak, že jsme načrtli priority ECB v té organizaci stanovili jsme ano, že bychom měli, že by měla být úzce napojena na ECB. Tady se nejedná o nějaký převod pravomoci z národních e, států na nějakou nadnárodní moc. Také jsme stanovili, že obecná rada by měla mít obsáhlé složení, v souladu tedy e, s plněním té funkce fóra, které soustředí nejrůznější instituce a nemělo by to rozhodně postihnout transfer pravomoci, toho se to netýká. Také jsme zmínili zjednodušení aktivačních procesů, nástrojů v bankovním odvětví ve srovnání se státní stávající situací, teda místo. Tím jsme vyjadřovali tedy jenom stanovisko žádný eh, převod pravomoci. Takže to byly dotazy ze strany komise. My jsme zodpověděli na jejich otázky. A Dále jsme napsali, že makroobezřetní eh, nástroje eh, mimo bankovní odvětví mají určité selektivní záměry, nicméně je důležité stanovit komplexní soubor makroobezřetních nástrojů a to je důležité. To, ta šedá ekonomika z bankovního odvětví ta se rozrůstá rychle a potřebujeme mít tedy nástroje, soubor nástrojů, aby eh, se tam mohl stanovit nějaký ten makroobezřetní rámec. Kdo to ale bude jaksi vynucovat, to tedy buď může být komise, anebo příslušné národní kompetentní orgány tady v této věci. Děkuji. I, I suppose you didn't play any role in the discussion that is tak byste asi uh, se neúčastnili uh, žádné té debaty uh, v Evropské komisi, ale uh, my jsme, jsme eh, sehráli tu úlohu. My jsme byli eh, dotázáni komisí eh, o, na názor k této otázce a odpověděli jsme. Dobře, tak já jsem z to slyšení. Čtyři minuty uplynuly, volám se. Jste tak přísný, pane předsedo. A já jsem. Musíme skončit včas. Pan Tomas Mann. Děkuji. Budu mluvit Německu. Pane Dragi, Mandát, o kterém jste hovořil, eh, vydávat rizika, tedy varování při rizicích, není eh, nesporný. Je to něco, co nám může pomoci, ale nikdo není žádný ostrov. To znamená, že máme globální společnou odpovědnost a z toho vyplývá moje otázka. U hlasování o Brexitu v eh, Británii nebo po něm došlo k řadě výkyvů na evropských trzích. Potom je tady překvapivý výsledek voleb v Americe, jsou, je tady více rizik. Hovořil jste o nemovitostech, je tady eh, nemovitostní mogul Donald Trump, který eh, přebírá odpovědnost. Takže americké firmy mají teď eh, fungovat v Americe a chce zrušit TTIP, TTP. A kromě toho je tady eh, něco, co určitě přispěje k negativnímu vývoji. Už tady není ta růstová dynamika. Eh, a o tom jste hovořili jako o hlavním riziku. Když eh, se více zadluží Amerika, nebo dojde, nebo tady máme tu nevyjasněnou situaci bank a sínových bank, kterou jsme v Evropě zregulovali, zatímco v Americe ne. Čili jak vidíte tu situaci? ten eh, rostoucí protekcionismus. Nebude tady eh, určitě nebezpečí, že naše hospodářská agenda se bude muset změnit? Neohrožuje to finanční stabilitu pro nás tady v eurozóně? On se těžko odpovídá na tuhle otázku, protože by to pro nás znamenalo eh, učinit předpoklady o něčem, o politice, která se zatím ještě ne, eh, zrealizovala. Ta politika, o té se vedla eh, volební kampaň, ale zatím jsme se nedostali do fáze jasné deklarace toho, jaká ta politika vlastně bude v nadcházejících čtyřech letech. Nicméně, my vidíme, že, no víme, že protekcionismus nezvyšuje prosperitu nezvyšuje blahobyt lidu. Takže potom si musíme klást otázku, proč, proč eh, se vlastně tahle vlna protekci, protekcionismu vzedmula. Protože jsme se pustili do globalizace, aniž bychom přihlíželi eh, k těm, kteří eh, z globalizace nic neměli. A těch byla po celém světě řada. Takže ponaučení, které bychom si z toho mohli teď vzít, je nevracet se k něčemu, eh, čemu už se vlastně ani nemůžeme vrátit, prostřednictvím protekcionismu, ale spíš se postarat o ty, kteří eh, o, přišli o hodně v globalizačním procesu, aniž bychom se zbavili těch eh, přínosů, které tato situace v posledních 20 letech nabídla. Děkuji, Paul Tank. Děkuji, pane předsedo. Pane Dragi, mám konkrétní otázku k eh, sekuritizaci. Parlament rozsáhle o ní debatuje. Myslím, že je tady široká podpora myšlence, že si musíme vzít po naučení z krize. Také je tady otázka, jestli sekuritizace nepřispěje k nestabilitě. Protože by mohla eh, vlastně ještě nafouknout nemovitostní bubliny. Rád bych se zeptal, jak vy to vnímáte. Chápete ty obavy? Myslíte si, že ESRB může sehrát nějakou úlohu při rozptylování těchto obav? Protože eh, parlament nevidí eh, co eh, se chystá, ale ESRB může sledovat vývoj. Děkuji. Ono jde vlastně o to, že stejným jménem, eh, nebo stejným slovem eh, sekuritizace říkáme něčemu úplně jinému. Za prvé sekuritizace ve Spojených státech a za druhé tady sekuritizace v Evropské unii. Pokud jde o to, že ty nestandardní hypotéky e, byly e, vlastně e, výsledkem špatné sekuritizace, pokud to bylo velice neprůhledné, těžko se to oceňovalo, posu, těžko se posuzovaly ty, nebo respektive byly tam špatné stimuly, banky neposuzovaly vlastně to riziko. Naše situace byla, sekuritizace byla jiná, byla transparentní, snadno se to oceňovalo a dá se to eh, poznat na těch eh, datech o nesplácení. Ty údaje z Ameriky jsou několikrát, eh, nebo ta úroveň nesplácení je dalek, několikrát vyšší v Americe než v Evropě. Ta úroveň v Evropě je velice nízká. A přesto se sekuritizace, pokud je tedy eh, správně nastavená, je velice šikovný nástroj k poskytování úvěru do reálné ekonomiky a malým a středním podnikům. V rámci eh, tohoto univerza a přijatelných produktů sekuritizačních jsme stanovili eh, ještě odolnější podmnožinu, a tomu se říká nějaká transparentní sekuritizace nebo něco takového STSS. Čili myslím si, že ten návrh komise je v pořádku. Ta, ten poměr toho retenčního rizika je v pořádku z našeho pohledu. A zachovává se tady tedy jak bezřetnost, tak přijatelná úroveň rizika. Nicméně vzhledem k eh, nízkým úrokovým sazbám se tento eh, instrument jen tak asi nerozvine. Pane Sodra, budu pokračovat. Jedna z věcí, eh, které nám leží na srdci, je, že navzdory omezeným ztrátám v Evropě došlo k zhroucení trhů, které se neobnovily. Takže já bych řekl, že to k stabilitě vůbec nepřispělo. Tady se, eh, to, to samotné srovnání eh, Spojených států a Evropské unie eh, nepřispívá k tomuto. Takže já bych slyš, rád slyšel, že ESRB má určitou roli v zajišťování toho, aby ten trh byl stabilní, nejenom v dobrých dobách, ale i ve špatných. Ano, my jsme přesvědčeni, že pokud sekuritizace bude správně nastavená, pokud je o riziko zadržení, tak to určitě přispěje k obnovení úvěrových toků, k tomu, aby se úvěry dostaly do reálné ekonomiky. Takže to je pozitivní příspěvek. Nicméně, aby se ten trh eh, oživil, tak musíme, vidět, eh, tak musíme být svědky vyšších úrokových sazeb a regulačních změn, které jsou třeba pro tento trh, protože eh, při té předchozí regulaci jsme ty americké a evropské produkty, přistupovali jsme k ním úplně stejně, i když to byly úplně jiné produkty. A to, eh, pokud eh, si myslíte, že je to užitečné, eh, musíte přilížet. Dobře, můžeme uzavřít tento dialog. Děkuji, pane mm, předsedo Draghi pan předseda Draghi jako předseda ESRB také e, přestoupí e, před Vibrakon v květnu 2017 a samozřejmě ještě dříve e, z titulu předsedy ECB. Děkuji za velice dlouhý, intenzivní měnový dialog a teď dialog s ESRB. Teď velice krátká dvouminutová přestávka. we move to point five of our agenda. Vážení. Takže oznámení předsedy a aktualizace aktuální informace o trialogu o prospektu. Druhý nařízení o prospektu se konal 15. listopadu, eh, kdy jsme hovořili o pole působnosti, o výjimkách, o způsob odsouhlasování prospektu, reklamy, o eh, reference, publikace prospektu, hm, aspekty pro eh, třetí země, pokud je o notifikace, pasportace, dále pokrok Eh, jsme udělali hm, již v některých aspektech a další trialog je plánován na zítra. Eh, tedy Money Market Fund. A zde vám mohu říci, že pokud jde o tuto normu, tak byla dosažena politická dohoda 14. listopadu, pátý trialog mezi eh, legislativní zákonodárným orgány po dlouhých vyjednávání mm, od července do listopadu. Máme teď solidní rámec pro tři typy MMF těchto fondů, money market fondy, eh, bude to zakotveno, upraveno v nařízení a mm, půjde to o čistou, bude, je ta dohoda o čisté hodnotě aktiv a mm, takže na tom jsme se dohodli, jak by, to, jak by měla vypadat čistá hodnota majetku těchto fondů a e, všechno bude podléhat transparentnosti, požadavkům transparentnosti, požadavku na likvidity, na e, governance na, mm, a potom e, další, tedy ještě tam budou požadavky na mm, tento rámec má zajistit, aby tyto fondy typu Money Market Fund byly více odolné systémo, na systémové krize. A dále po trialogu začalo se jednat na expertní technické úrovni. Nyní to má ještě prověřit, analyzovat vyjednávací tým. A opět v patřičné lhůtě budeme o tom konzultovat a budeme hlasovat eh, na plénu v prvním čtvrtletí 2017. Takže také bych chtěl poblahopřát zde zpravodajce Nyně Gil a celému vyjednávacímu týmu. Byl to velice pozitivní výsledek. A společný, mm, společné zasedání z výboru pro rozpočet, eh, takže jste informováni, že se bude jednat o rozpočtové kapacitě eurozóny 13. listopadu, to byl původní plán, a nyní se to bude konat 8. prosince ve čtvrtek a brzy dostanete tedy harmonogram eh, společné zasedání Econ Libe. Eh, třetího prosince ve čtvrtek od 8 do 9 prvního, pardon, prvního prosince eh, prezentace první zprávy o směrnici proti praní špenivých peněz. To eh, nemohlo proběhnout 29. Eh, listopadu, tady ne, nebude moci takto proběhnout, takže koordinátoři se dohodli, že se společně sejdeme ve čtvrtek od 8 do 9 ráno, tedy prvního ve čtvrtek. Dostanete program, tak to jsou všechna moje oznámení a takže bod 6 ještě programu, to znamená, ptám se, zdali můžeme odsouhlasit zápis ze schůze z 26. září, 28. z 10. 11. listopadu 2016. Dobře, děkuji, odsouhlaseno, takže můžeme nyní přejít k bodu 7 našeho programu. Mm, to je bod 7. Eh, takže zde Eh, komise navrhuje, aby se změnila aplikace nařízení PRIPS podle námitce eh, parlamentu mm, ze září. Rada již eh, signalizovala na úrovni koreperu, že mm, nehodlá mít námitky proti návrhu komise. Jak víte, naše rezoluce ze září tak také apeluje na komisi odložit aplikaci tohoto, této normy takže my eh, tedy budeme pokračovat podle pravidla 51 jednacího řádu teď. To eh, znamená, že nyní zpravodajka představí návrh a poté eh, si stručně vyslechneme také i stínové a politické skupiny a ve světle této diskuze asi i zvážíme to, že bychom odsouhlasili tento návrh zprávy bez pozměňovacích návrhů. Jako první dostane slovo Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně, protože vlastně vy už jste již řekl téměř vše, co mělo být řečeno k celé proceduře. A toto všechno nebo to, ta rezoluce, kterou jsme přijeli 14. září, to všechno eh, tedy vyplývá z této rezoluce. Zde připomínám odstavec 4 tohoto usnesení, eh, na ten se odkazujeme právě eh, v těch úvodních ustanoveních odstavec 4 explicitně říká, že nechceme znovu otevírat legislativu úrovně 1, pokud by to mělo mít za následek odložení data účinnosti nařízení. A mm, vzhledem ke stavu věcí teď, tak eh, mm, takže tak, jak eh, se to plánovalo, takže tento text by mohl být přijat bez pozměňovacích návrhů, eh, tak jak to i proběhlo přes Koreper a to určitě ještě i potvrdí rada během mini zasedání eh, prvního eh, prosince, tak by to mělo být takto přijato a dostaneme určitě i návrhy komise, tak abychom mohli zajistit eh, plnou účinnost tohoto dokumentu, protože to je velice důležité pro retailové investory. Děkuji za EPP, pan Balc. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to eh, můžu říct ještě stručněji než kolegyně Beres. I my eh, podpoříme ten postup tak, eh, aby v té podobě, kterou jste právě navrhl, toto jsme odsouhlasili. Podporujeme to ve stávající podobě a, a budeme chtít, aby komise mm, předložila návrh co nejrychleji. Thank you. Děkuji vám. Nyní pan Jacek. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Nemám k tomu příliš co dodat, a, když to tu zaznělo. Tedy souhlasím. A možná bych požádal komisi, pokud mi dovolíte, o jednu otázku týkající aktu aktů v převedené pravomoci, týkající se intervenčních pravomoci. Bylo to zveřejněno v úředním věstníku 29. října a datum aplikace nařízení PRIPS bude odloženo, vstoupí to až po aplikaci těch dalších dodatkových eh, aktů, tedy k tomu doplnění PRIPSu, to znamená, mohlo by to vést k určité právní nejistotě pro výrobce průběhu toho eh, mezidoby, takže bych chtěl vědět, jak tedy komise nahlíží tady na tu možnost pro výrobce v tom přechodném období mezi 31. prosincem tohoto roku do 1. ledna 2018 bude komise vydávat určité pokyny pro národní dohlížecí orgány, jakou budou mít pravomoc tady v tom, nebo jak to tedy celkově bude vypadat. Thank you, of course. Děkuji vám samozřejmě, že tento návrh, o kterém hovoříme, řeší pouze vstup v platnost nařízení. Máme tu komisi, takže prosím velice stručně, pokud můžete zareagovat na tuto otázku. Já tu nevidím nikoho. Ještě se hlásíte, pane Lemberci, k tomuto? Ne, já tu zastupuji pana Gigolda. Vážení kolegové, já jsem se znepokojil, protože když jsem vcházel, tak jsem viděl celý tým Ekonu na, na chodbě, ale protože vás tu pár ještě zůstalo, tak tady jsem cítil tu povinnost se dostavit dovnitř a trošku vás pobavit tím, co chtěl říct Sven, kdyby byl přítomen. Takže několik věcí. Podporujeme návrh komise Quick Fixu, ale tedy eh, pokud se to tedy omezí pouze na odložení na jeden rok, a je, můžeme souhlasit s tím jádrem toho ale v eh, nařízení, eh, usnesení jsme zamítli ten původní text. Myslíme si, že by měl ten text zůstat tak, jak eh, byl v té základní formě a, a aby tu byl určitý precedens v tom smyslu tedy s ohledem na MIFID. A ještě důvod, proč zamítáme tyto RTS, zejména na empirickém základě ohledně výkonnostního scénáře z hlediska ochrany spotřebitele. Komise navrhuje změny, které by měly vyřešit záležitost adekvátně a mělo by to vést k opravdu kompletní a řádně načasované implementaci tohoto legislativního textu. Děkuji vám za vaši maximální pozornost. Děkuji za to, že jste se nepřipojil k té diskutující části v kuloárech. Ale jako ne vlastně tam, kde jste vy, pane předsedo. Děkuji a nyní komise. Děkuji vám, pane předsedo, k té otázce aktu v přenesené pravomoci pro prosazovací pravomoci RTS. Jak víte, u MIFIDu 2 jsou to další orgány, které mají tyto e, pravomoci a proto tedy jsme se dívali na ta praktické otázky. Pak ale to implementační datum, e, pokud tu došlo k navržení, tedy u MIFIDu 2 odložení, tak právníci řekli, že o úrovně 2 to tohoto se nemůžeme vyhnout, to znamená, ano, stejným způsobem se to zase bude odkládat, jako, stejně jako byla odložena úroveň 1. A ještě tady ta jedna připomínka k panu Lambertsovi. Ano, v tuto chvíli velice úzce spolupracujeme s ESAS, zejména ohledně těch čtyřech bodů, které zazněly v usnesení, o, konkrétně tedy i ten scénář výkonnosti. Děkuji vám. A nyní tedy ve světle této diskuze si myslím, že mohu nyní navrhnout podle článku 51, že ten text se může schválit bez pozměňovacích návrhů. Ten článek je následně po diskuzi. Předseda může navrhnout schválení bez eh, změny pokud tedy nebude mít žádný člen výboru námitku předseda představy parlamentu k schválení ten text bez změny podle tedy eh, článku 50 odstavec 1. A myslím, že tu nikdo není proti, Můžeme tedy tento text eh, schválit bez změny a bude takto představen plénu. Já vám tímto děkuji, tímto můžeme uzavřít diskuzi a zítra ráno a naše zasedání začne v 9 hodin. Děkuji vám a končím dnešní zasedání.